Yes. Państwa, zleci... Dámy a, a pánové s drobným spožděním e, začínáme. E, čekali jsme také na vás. S velkou e, radostí zde mohu na našem zasedání e, přivítat e, úřadujícího předsedu e, rady pana ministra eh, zemědělství Janise Duklavse, ministra zemědělství Lotyšska. Jsme velice eh, rádi, že eh, jste tady mezi námi. Vítáme vás tu. Naši členové výboru by od vás rádi získali více informací ohledně priorit lotyšského předsednictví v oblasti zemědělství celé řadě důležitých věcí, které v tuto chvíli eh, jsou eh, předmětem eh, práce parlamentu, rady i komise. Zmínil bych například balíček o zdraví zvířat i rostlin nebo o vyjednávání ohledně hygieny po vašem vystoupení vám budeme chtít zadat něk- tedy položit několik otázek, nejdříve eh, zástupci politických frakcí. Vítejte ještě jednou. Také bych eh, přivítal 20 eh, studentů z Francie, kteří jsou tady na pozvání našeho prvního místo předsedy pana Andrie. Vítám tady naše mladé přátelé studenty jsem velice rád, protože eh, jsem, eh, také působím na Zemědělské univerzitě. Čili vítejte ještě jednou a, a přejdeme eh, tedy k našemu jednání a nyní předám slovo panu ministrovi. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené poslankyně. Je pro mne velkou čtí, ctí, že mohu být zde v Evropském parlamentu v Bruselu, abych vám představil a prodiskutoval s vámi priority lotyšského předsednictví pro oblast zemědělství. Je to poprvé, kdy Lotyšsko předsedá Radě Evropské unie a opravdu se zavážeme, abychom tomto našem období řídili Evropu zodpovědně. Věříme, že klíčem pro úspěšné předsednictví je dobrá spolupráce s Evropským parlamentem. A proto mi dovolte, abych ještě jednou zdůraznil, že mezi naše priority zahrnujeme také konstruktivní a pozitivní spolupráci s Evropským parlamentem. Lotyšské předsednictví se snaží o to, abychom zajistili stabilní ekonomický růst a posílili důvěru evropských občanů v Unii. Naše předsednictví bude pragmatické a konstruktivní. Velice dobře si uvědomujeme, jaká je stávající situace a jaká jsou zásadní témata před námi. A jsme připraveni velice zapracovat směrem k pokroku a k řešením. Již jste možná slyšeli, že tři priority lotyšského předsednictví jsou konkurenceschopná Evropa, digitální Evropa a angažovaná Evropa. My zamýšlíme navýšit konkurenceschopnost Evropy, přejeme si digitalizovat Evropu a přejeme ji opravdu angažovat z mezinárodního hlediska. A nyní mi dovolte, abych se věnoval konkurenceschopnosti v oblasti zemědělství. Věříme, že je zapotřebí navýšit konkurenceschopnost zemědělské výroby Evropy a proto lotyšské předsednictví podporuje opatření na posílení konkurenceschopnosti, udržitelnosti a zaměstnanosti v oblasti zemědělství, výroby potravin, lesnictví a rybolovu. A dámy a pánové, A nyní evropské zemědělství čelí několika různým výzvám. V nedávné době nová reformovaná společná zemědělská politika vstoupila v, pat, v platnost. Je to nezbytné, nezbytný předpoklad pro posílenou spolupráci mezi institucemi. Spolupráce mezi institucemi naprosto zásadní, a to zejména právě v, v ve věci implementace společné zemědělské politiky. Evropská unie má ambiciozní cíle, přeje si také zapracovat v oblasti snižování redukci CO2, to je také napojeno i na oblast zemědělskou. Evropská unie se zapojuje také do oblasti projednávání eh, obchodních dohod se spojenými státy a tady je důležité také zapracovat na tom, aby evropské zemědělské zájmy byly v tomto kontextu ochráněny. Evropská unie eh, se musí věnovat také případům závažných nákaz zvířat, které v minulosti v Evropě neexistovaly. A navíc v Evropě také trpíme následky ruského embarga a to má v určitých odvětvích závažné dopady a proto se musíme opravdu snažit, abychom podpořili konkurenceschopnost Evropy na globálním trhu. Naše produkty by měly být uznávány díky jejich kvalitě, nejvyšší možné kvalitě na světě. A takto by to mělo zůstat. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se nyní věnoval několika konkrétním bodům, které jsou zásadní pro nás všechny. Jednou klíčovou prioritou našeho předsednictví v zemědělství je regulace organického zemědělství. Od zveřejnění tohoto návrhu ze strany komise rada podpořila živou debatu a italské předsednictví podstatně přispělo k dosažení pokroku v rámci diskuzí na radě a podařilo se mu vyřešit celou řadu delikátních záležitostí. V prosinci rada schválila politické linie o budoucích postupech. Důležitým úkolem našeho předsednictví je pak dosáhnout dohody na úrovni rady, aby bylo možno zahájit jednání s parlamentem. Je tedy v našem zájmu, aby eh, toto vše pokročilo již v průběhu našeho předsednictví. Dále také komise v rámci svého pracovního programu na rok 2015 poukázala na to, že eh, bude připomínat tento návrh, pokud nedojde k podstatnému pokroku. Tady my opravdu zapracujeme na tom, aby k něčemu takovému nedošlo. Zjednodušení společné zemědělské politiky je další prioritou našeho předsednictví v oblasti zemědělství. Rada nahlíží na tu naši společnou práci, tedy dosažení něčeho takového jako na hlavní úspěch. Také si Rada myslí, že administrativní zátěž by měla být podstatně snížena. Podobně jako Evropský parlament i Rada pravidelně povzbuzuje komisi, aby tato pokročila směrem k zjednodušování. A proto eh, si Rada váží skutečnosti, že komisař Hogan zahrnul zjednodušování mezi své priority na období roku 2015. V průběhu našeho předsednictví se pokusíme poskytnout komisi také jasné sdělení o nových reformách v oblasti pilířů 1 a 2 SZP, které by měly být předmětem právě toho procesu zjednodušování. Samozřejmě, že jsme všichni znepokojeni ruským embargem na zemědělské produkty. Toto embargo již existuje čtyři měsíce a bohužel nedá se v této věci nic předvídat. Pokud by to mělo trvat tu danou dobu, tedy jeden rok, nebo kdy bude ukončeno nebo prodlouženo, to nevíme, ale má velice závažný dopad na evropské zemědělství a na hospodářství jako takové. To bylo negativně postiženo. Evropská unie eh, velice včasně reagovala, ne s panikou a také jsme potvrdili to, že budeme, že přikročíme s podpůrnými opatřeními pro naše zemědělství. A to právě poté, co vstoupilo v platnost toto embargo. Komise také schválila několik takových kompenzačních opatření pro ty zemědělce, kteří nejvíce trpí embargem, právě zejména odvětví ehm, mléčných výrobků a ovoce a zeleniny. A my, jakožto předsednictví, na toto budeme velice zblízka dohlížet, zejména trendy vyvíjející se na trhu a také včas rozvineme na radě diskuze, pokud to bude zapotřebí. Vzhledem k tomu, jak je ta situace nepředvídatelná, je zásadní, aby členské státy i komise neustále hledaly nové trhy pro evropské produkty. A proto konkurenceschopnost evropských výrobků musí být navýšena. 1. dubna se již blíží a všichni jsme znepokojeni budoucnosti mléčného odvětví a proto probíhají rozsáhlé diskuze o tom, že je zapotřebí dodatečných opatření, abychom ochránili tedy mléčné odvětví, protože mlékárenství je naprosto zásadní i pro naše hospodářství. Naše předsednictví si toto velice dobře uvědomuje. My budeme velice zblízka sledovat vývoj této situace mlékárenství, včetně dopadu ruského embarga tak abychom mohli včas stanovit, zda je zapotřebí nějakých dodatečných politických opatření, abychom podpořili ta stávající opatření. Také máme informace o diskuzích v Evropském parlamentu ohledně zpráv z vlastních iniciativ na téma perspektiv eh, mlékárenského odvětví a čekáme na zveřejnění této zprávy. Také oblast lesnictví nám leží na srdci, další z klíčových témat a my si přejeme, aby Evropská unie i členské státy aktivně se zapojily do 11. zasedání Fora OSN v oblasti lesnictví a budeme mobilizovat všechny naše síly, abychom zajistili opravdu dobré přispění pro rozhodnutí fora o tom mezinárodním řízení lesnictví. Také bylo dosaženo velkého pokroku v oblasti zdraví zvířat. To je zase další prioritní oblast našeho předsednictví. Nařízení o zdraví zvířat poskytuje obecný a sjednocený a právní rámec v případě nákaz, o nemocnění prevence a kontrol zvířat. Podobně tedy spolu s dalšími cíly si klade za cíl zjednodušit stávající právní základ a také odejmout zátěž podnikatelům. Zjednodušení je tedy velice důležité pro nás, pro všechny. A těší mě, že vám mohu říci, že za, port, za italského předsednictví v prosinci Koreper schválil jednací mandát rady a na základě toho můžeme zahájit jednání v trialogu s Evropským parlamentem. Těšíme se na produktivní a konstruktivní jednání s parlamentem v této věci a doufám, že se nám podaří dosáhnout včasného, včasné dohody v prvním čtení. A ještě bych rád zmínil několik důležitých legislativních návrhů, které plánujeme. Rada za lotyšského předsednictví pracuje na návrhu na téma zdraví rostlin. Záměrem předsednictví je dokončit tuto práci na radě a eventuálně také zajistit mandát pro radu, aby zahájila jednání s Evropským parlamentem. Těšíme se zase na produktivní a konstruktivní jednání s parlamentem i ohledně tohoto návrhu. A jakmile bude schválena pozice rady, budeme připraveni zahájit jednání s parlamentem. Také bych rád zmínil návrh komise o režimech mléko do škol a ovoce a zelenina do škol. V pracovním programu na rok 2015 Evropská komise zaslala jasný signál jak radě, tak parlamentu, že práce ohledně tohoto návrhu by měla být pozastavena, než komise zhodnotí stávající režimy a návrhy. A následně, pokud mohu nyní to tak nazvat, je tedy míč na straně komise a čekáme na výsledky tohoto plánovaného zhodnocení průběhu řeckého italského předsednictví rada pracovala na revizi těchto školních režimů, nicméně nepodařilo se dovyřešit všechny záležitosti. Jak zřejmě asi víte, rada měla podstatné výtky právnímu základu tohoto legislativního návrhu a výsledkem bylo, že práce byla pozastavena na konci roku 2014. My tedy neplánujeme žádnou aktivní diskuzi na toto téma na úrovni rady za našeho lotyšského předsednictví. Já bych eh, se chtěl ještě vyjádřit k dvěma dalším legislativním návrhům, které jsou projednávány nyní na radě. Co se týče zootechnického nařízení, tady předsednictví bude pokračovat v práci a předloží návrhy ohledně technických aspektů plánujeme, že v průběhu předsednictví dokončíme ty diskuze na radě ohledně kompromisního textu a možná se nám podaří i projednávat návrhy Evropského parlamentu. Se zájmem budeme sledovat vývoj práce výboru v Evropském, v Evropském parlamentu a doufám, že se nám podaří dosáhnout i dohody v prvním čtení. Také jsme nedávno začali jednat o těch medikovaných krmivech. Tady bychom tedy chtěli nadále pokračovat a dosáhnout postupu, co se týče těch technických eh, aspektů. A na závěr bych rád řekl následující. Všichni před námi všemi čekají měsíce opravdu náročné práce, ale já věřím tomu, že ve spolupráci s vámi se nám podaří dosáhnout dohod v mnoha důležitých tématech a budeme spolupracovat a doufám, že obstojíme v celé řadě výzev. Alespoň z naší strany mohu slíbit, že jsme plně připraveni se angažovat a s vámi spolupracovat a přeji nám všem velice produktivní, aktivní a úspěšné lotyšské předsednictví a těším se na konstruktivní diskuzi mezi radou a parlamentem o všech těch důležitých tématech, které jsem právě zmínil. My si přejeme zajistit opravdu produktivní úspěšnou spolupráci mezi parlamentem, radou a komisí. A jsem si jistý, že taková ta spolupráce přinese výsledky. A nyní bych si rád vyslechl vaše názory na naši spolupráci v průběhu nadcházejícího pololetí a také hlasy Evropanů které jsem zmínil v mé prezentaci. A nyní jsem tedy připraven zodpovědět vaše otázky. Děkuji. děkujeme, pane ministře. Mnohokrát děkujeme, pane ministře. A jak bylo vaše přání, tak a naším, i naším zvykem zahájíme diskusy. Nejdříve koordinátoři po dvou minutách začne pan poslanec Des. Máte dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji srdečně, pane ministře, za to, že jste dnes u nás v zemědělském výboru. Lotyšsko je ve středobodu Evropské unie dnes a na největším trhu spotřebního zbože v Berlíně jsme zažili, <coughs> jak váš státní mm, ten eh, zahájil eh, celý tento týden a mě nesmírně těší, že tomu tak je. Jsem si naprosto jist, pane ministře, že vy, vaši kolegové, eh, předseda a všichni ostatní kvalifikovaně povedou předsednictví já obdivuji eh, Lotyšsko a Pobaltí, co se jim podařilo po pár letech samostatnosti, když se přesně na to podíváme. Lotyšsko a balkánské státy celkově dali do pořádku státní rozpočet eh, třeba, že eh, po, před 25 lety Sovětský, union, Sovětský svaz za sebou nechal spálenou zemi. Já vás osobně znám, pane ministře, a jsem přesvědčen o tom, že budeme tomto příštím půlroce mít vynikající spolupráci, o tom nemám vůbec žádných pochyb. Vím, že bojkot Ruska postihuje zejména pobaltské státy a Finsko, zejména producenty mléka. A mm, mám dost nepochopení, protože v Bruselu na komise potřebovali tak dlouho, eh, než poslali příslušnou pomoc. Bývalo by politicky nezbytné právě vzhledem k situaci v Rusku dotčeným státům co nejrychleji pomoci. Krátce k bodům, vy už jste se o tom oslovil nařízení jako a ostatní budou velice důležité, stejně tak jako další body, o kterých jste se zmínil. Můžeme diskutovat o tom, zda mají být změněny odpovídajícím způsobem nebo staženy. Za parlament nebo za mou politickou skupinu mohu říci, že my s vámi budeme konstruktivně spolupracovat a Přeji nejenom vám, pane ministře, ale celé vaší zemi mnoho úspěchu při předsednictví rady v tomto půlroce. Děkuji, pan poslanec de Castro. Děkuji, pan poslanec de Castro. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji a děkujeme vám, pane ministře, za vaši prezentaci. Eh, s radostí jsem zejména eh, od lotyšského ministra zemědělství slyšel že budeme spolupracovat intenzivně v nadcházejících měsících. Já bych rád teď se zaměřil na legislativu, která se týká mléčného sektoru. Probíhá a krize, zhoršuje se, zlepšení není na obzoru, máme tady ruské embargo, to znamená značný tlak na EU, nějaký nárůst cen o procent spotřeba se sle, eh, snižuje. A, a ceny propadají pro a, eh, řadu eh, firm. To je katastrofa pro řadu chovatelů mlečného dobytka po celé Evropě. Komisařka, komisař Hogan se zdá být hodně optimistický v této věci. A Mm, proto se těšíme na to, až se dozvíme víc. Potom další věc, eh, která eh, prochází parlamentem, se týká ovoce eh, a mléčných výrobků na školách. Doufám, že lotyšskému předsednictví se podaří změnit přístup rady, který je proti Evropskému parlamentu. My chceme pokračovat ve spolurozhodování v této legislativě. Je velice smutné, že jsme vyloučeni z rozhodování a doufám, že se nám podaří sem zahrnout vaše předsednictví a nezdat tak důležitou roli Evropského parlamentu. Děkuji a hodně úspěchu. Děkuji, teď pan poslanec Vojčichovský. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře spojujeme velké naděje s eh, lotyšským předsednictvím, které přichází v eh, důležitém a, obtížném momentu pro eh, evropské zemědělství, zejména pro zemědělce na, ve středu a na východě Evropské unie, takže dobře to vyšlo, že právě na tuto dobu přišlo lutické předsednictví, předsednictví jedné ze zemí, která byla nejvíce dotčena důsledky ruského embarga. Hodně to ovlivňuje eh, bezprostřední sousedy, jako je Finsko, všechny balské země, včetně Lotyšska a Polsko. Na nás dopadají největší dopad, na nás dopadá to embargo nejvíce. A vy jste o tom mluvil. Dá se brát, že to je jeden eh, z hlavních, eh, jeden z hlavních témat lotyšského předsednictví. Ale ty tady má úplně nové okolnosti. A sice že eh, se k nám dostávají informace, že Evropská komise z nepochopitelných eh, důvodů pozvala na eh, dvou strany sondy o ukončení embarga a že členské státy se budou nějak domlouvat s Ruskem bilaterálně. Eh, je to samozřejmě v, v hospodářském i v politickém eh, zájmu eh, Ruska rozbíjet evropskou solidaritu a to se bohužel začíná dít. A je velkým úkolem lotyšského předsednictví a nás všech, aby nedošlo k nabourání evropské solidarity v této věci. Jsme buď jeden evropský trh a jedna Evropská unie a pokud je tady sankce a embargo, tak jeden za všechny a všichni za jednoho. Jestli eh, porušíme takovou zásadu, tak prostě prohráme i hospodářsky, i politicky. Proto bych vás prosil, pane ministře, jako eh, předsedu eh, rady v té oblasti zemědělství, abyste považoval tuto věc za eh, věc maximálně důležitou a in, intervenoval, jak to je možné, protože nelze připustit, aby jí, ať už mají členská země, členské země jakékoliv zájmy, z jakéhokoliv důvodu, aby eh, jednali s eh, Ruskem bilaterálně a ne tak, že to bude činit celá Evropská unie. Protože pokud něco takového připustíme, tak Unie eh, ztratí vlastně svůj smysl. To je velice důležitá věc. Na to, tak se na to budeme dívat a samozřejmě bude s vámi, budeme s vámi plně spolupracovat. Děkuji, pan poslanec Rugé. Tak for det, og uh, mange tak for præsentationen. Det er som... Děkuji vám za vaše úvodní slova pro nás je vždycky obzvláštním potěšením, když některá pobaltská země vede předsednictví a přeji vám, pane ministře, všechno nejlepší pro budoucích šest měsíců. Jistě budete mít více než dost práce. Také mě těší, že jste se zmínil o nezbytnosti zjednodušování, protože v evropském zemědělství jsme konfrontováni se situací, která je velice svízelná. Musíme dbát na to, aby implementace reformy společné zemědělské reformy tedy nebyla zatí, zbytečně zatěžována a aby tím pádem nebyla znevýhodněna konkurenceschopnost. Znamená to, že musíme zůstat velice bdělí a musíme dbát na to, aby Zelená čas, zelená část společné zemědělské reformy byla dobře uskutečňována. Ehm, budete tady ehm, rozvíjet nějaké iniciativy, dojde k závěrům rady v této oblasti, eh, kde by bylo zjevněno, jak nutno je podpořit zelenou část společné zemědělské reformy, která by ovšem nevedla k nekalé hospodářské soutěži, aby pod ní netrpěli jednotliví farmáři, jednotliví zemědělci. Je to důležité jak pro ministry na radě, tak pro komisi, která musí dbát na to, aby splňovala svou úlohu při implementaci. A poté jenom jeden a ještě jeden aspekt, o kterém se pan ministr nezmínil, a který já očekávám, a sice balíček týkající se ovzduší. My máme našeho zpravodaje, tak jak ten balíček vypadá. Jestli to nepomůže klimatu. Evropské landbrug a den konkurence mezi landbrug. Znamená to, že by tady mohla vzniknout nevyvážená konkurence mezi jednotlivými zeměmi. Paní poslou. Děkuji, teď paní poslankyně Sandra. Eh, muchas gracias, president. Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé bych ráda řekla panu ministrovi, že co se týče smluv o volném obchodu, o kterých se zmínil a o kterých se vyjednává, před několika dny, několika měsíci zde na tomto výboru nám byla prezentována zpráva, která přesně říkala, že zemědělství a evropský venkov na tom bude dost špatně, že každopádně tato smlouva nebude pozitivní. A já bych vás ráda poprosila, abyste zastavili tyto záležitosti ve vyjednávání TTIPu, protože to by znamenalo znevýhodnění evropských zemědělců. Také jste hodně hovořil o konkurenceschopnosti, ale mě by, já bych ráda, kdybyste, prosím, když tolik hovoříte o konkurenceschopnosti, nám řekl, jak je slučitelná konkurenceschopnost s udržení pracovních příležitostí v zemědělství. Třetí otázka ke které se chci zmínit, to je sektor mléka. Všichni víme, že se nacházíme již v procesu velice silné krize právě v odvětví mléka eh, a na jaře se to ještě prohloubí, protože bude ukončen systém kvot. A rovněž bych si přála, abyste vy se na radě snažil uh, zavést určitou novou reflexi o novém zhodnocení nezbytnosti zachovat si kontrolu výroby v, obd- v odvětví mléka. Protože je důležité, aby mléční producenti eh, byli, eh, mohli udržet svou výrobu, aby také mohli udržet ceny. Děkuji. Děkuji, pan Hausling. Pane ministře, já vás tady také vítám eh, za zelené pátek eh, jsme se viděli na eh, zeleném týdnu a proto se rovnou dostanu eh, k věci, která mě leží nejvíce na srdci a sice nařízení ekologické. Komise nám takové ekonařízení předložila, které vlastně není úplně realizovatelné, které by bylo třeba hodně změnit. A komise řekne, že jo, teď zvládne za 6 měsíců. No, můžu říct, že asi se shodneme, že tady je důležitější to udělat důkladně než eh, rychle. A eh, Každopádně bylo by třeba se na tomto eh, shodnout. Musíme to dát na venek najevo. U mléka tam se můžu jenom připojit ke kolegům. To, co zatím je na stole, nestačí. malé krizi, a nemůžeme prostě říci, že na to není žádná krize, než, eh, teda jiná odpověď, než hledat nové trhy. Musíme eh, přijímat eh, jiná řešení. O nepopulárních tématech musíme diskutovat. A ne potom, až spadne cena mléka na 20 centů. Předsednictví se zabývá velice vážně tímto tématem. Máme tady jiná témata. Junckerův plán, Junckerův program a investic. Myslím, že eh, tady musíme dávat pozor na to, aby eh, chom úplně nestratili ze zřetele eh, venkov. Na venkově je třeba vytvářet zaměstnanost. A vy ze svého prominentního místa nám můžete tady přinášet odpovědi. Všichni, myslím, jasně vnímáme problém opouštění venkova, vylidňování venkova. A proto eh, rozvoj venkova musí přijít do eh, eh, Junckerova plánu. Potom ještě poslední slovo k TTIPu. Já Doufám, že patříte k těm, eh, že patříte eh, k těm, eh, kteří to vnímají kritičtěji. Zemědělství v Evropě určitě nebude vítězem této dohody. Doufám tedy, že přinesete kritické aspekty do této debaty, aby tady zatím nebyl jenom ten euforický pohled na ty, ty protože zemědělství opravdu s tím může mít problém. Děkuji, pan Egnu. Dobré odpoledne, pane ministře kdykoliv eh, přijde minister zemědělství eh, do předsednického křesla z nějaké menší země, tak vždycky říkám, že jsou některé země, eh, mají velké zemědělský sektor, velký zemědělský sektor, jako v Velká Británie. tady máme například tu legislativu o biozemědělství, kde farma musí být úplně bio nebo ne. Některé naše farmy jsou 400 hektarů a museli snížit tu biočást farmy, protože eh, eh, nemají eh, zákazníky během recese. A ta legislativa je prostě bude jednutí, aby prostě šli zpátky na 200 hektarů, anebo musí opustit tohleto. A to musíme okamžitě zastavit, jinak to biozemědělce zlikviduje. Stejně tak je tady ten návrh, že biozemědělci musí používat jenom bio uh, uh, osivo. Otázkou eh, je, je úplně jedno, jestli, eh, jaké osivo použijete. Tam jde spíš o to, co na to dáváte, jak to upozorňujete, jak to ošetřujete, jaké na to dáváte hnojivo. Potom tady máme velkou eh, volatilitu cen mléka. Jeden ze způsobů, jak bychom se to měli pokoušet vyrovnat, je v burza s, v budouc, tedy s komoditami někteří lidé říkají, že tady eh, obchodovat s future je eh, špatné, ale není to tak, opravdu to pomáhá a já vás prosím, abyste použil svůj eh, vliv, abyste zabránil MIFIDu vstupu v platnost během několika let. Potom tady máme lesnictví, já jsem akorát připomněl dnes dopoledne, že Evropská unie do toho nemá co mluvit, ale přesto se hm, pokouší kontrola britské lesy, nemá na to právo. Potom jsou tady medikovaná a krmiva a máme skvělý systém v Británii a opravdu nechci, aby se do ní zasahovalo. Děkuji. Děkuji. E, poslankyně Kaněte. E, ministr Kungs, no je liels prieks jūs apsveikt šeit. E. Vážený pane ministře, jsem velice ráda, že vás mohu přivítat u nás ve výboru pro zemědělství. Ráda bych se vrátila k té situaci v mlekárenské oblasti. V průběhu předchozích let Evropská komise zajistila podpory baltským státům a Finsku a částečně tak kompenzovaly ztráty, ke kterým došlo eh, ruským embargem. A ráda bych vám nyní položila otázku, jaké řešení na evropské úrovni předvídáte pro mlékárenské odvětví a příslušné uh, výrobce, když je ruský trh uzavřen a 1. dubna se blíží, kdy mléčné kvóty budou odstraněny, takže jak se ta cenová dynamika u mléčných výrobků změní? Děkuji. Děkuji, pan posel Kužmiuk. Děkuji, pan poslanec Kužmiuk. Děkuji. Pan ministře, já bych se vás rád zeptal na tu velmi obtížnou situaci na mlečném trhu. Víme, že od 31. března, říká řečník, dojde e, ke konci mlečních kvót. Zároveň unijní e, země jsou e, předmětem vysokých pokut. Jste připraveni něco v té věci dělat, protože v současně s ruským embargem došlo k eh, značnému snížení cen mléka. A zemědělci, zejména eh, tam, kde je to blízko eh, do Ruska, prodělávají a zároveň budou asi platit vysoké pokuty za výrobu v roce 2013, nebo 14 až 15. Tak je lotické předsednictví z toho v té věci eh, eh, navrhnout něco pozitivního třeba i pro polské zemědělce? Děkuji, pan poslanec Tomo. Hajdeme, pardon. Eh, thank you very Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, že jste se dostavil. A myslím, že stejné obavy jako předchozí řečník pan Egňu, a teď cítím i já, tedy ohledně organického zemědělství. V eh, programu komise je napsáno, že pokud nebude žádný závěr, žádná dohoda v nadcházejících šesti měsících, tak ten návrh bude snažen, stažen a nahradí ho uh, nový návrh dohody. Také jste podotkl, že pouze dvakrát na radě to bylo projednáváno 16. března a 11. dubna. Myslíte si, že je to postačující projednávat tak velké obavy, jako třeba paralelní výroba, a určité výjimky? pro plodiny a osiva a pak také ta snižující se flexibilita členských států v průběhu platnosti aktu v přenesené pravomoci. Já nevím, říkám si, zda je to dostačující čas pro to, aby se toto vše projednalo. Děkuji, pan posel Rope. Děkuji, pan Rope. Eh, ačiū gerbiamas pirmininkė, gerbiamas ministrės. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře. Já bych vám chtěl vřele poblahopřát a srdečně vás přivítat zde na výboru pro zemědělství a chtěl bych popřát vám i vaší zemi, aby se vám podařilo dosáhnout těch cílů, které si stanovujete. A mám následující otázku. Ta priorita, kterou jste zmínil, tedy konkurenceschopnost, je zásadní a důležitá v těchto dnech. Konkurenceschopnost zajišťuje schůdnost eh, zemědělství, ale všechno to závisí na tom, jak hodně si viděla každé hospodářství. Podpory nejsou dostačující, není to konkurenční a navíc eh, ty zemědělské organizace v některých zemích nejsou velice rozvinuty a celé celý ten řetězec nefunguje tak řádně, jak by měl, takže co v tomto hodláte dělat v průběhu vašeho předsednictví? Vážený pane ministře, vy jste studovaný lesník a dnes dopoledne jsme velice intenzivně hovořovali o strategii v oblasti lesnictví v Evropské unii. Ráda bych věděla, a co říkáte k tomu návrhu komise? Protože jistě víte, že v oblasti lesnictví v Evropě zaměstnáváme 3,5 milionů lidí a celkově eh, vlastníme přes 16 milionů hektarů lesa a tohle to musíme i nadále ochra- ochraňovat. A proto eh, se vás chci zeptat, skutečně nechcete eh, zavádět nové plochy pro zalesňování. Eh, my se domníváme, že bychom měli spolu působit na tom, aby původní projekt a návrh komise byl srovnán s našimi požadavky. Děkuji bardzo, pane ministře Jaru. Děkuji, pane ministře. I e, já bych se rád e, pana ministra zeptal e, na to, jak vidíte evropskou solidaritu ve věci ruského embarga. Evropská komise se domluvila s Ruskem a členským státům dovolila Eh, podepisovat bilaterální ujednání ohledně eh, exportu vepřových tuků a eh, dalších věcí. A ještě nedávno komise vyzývala členské státy, aby dvoustranými vyjednáními nestály v cestě vyjednání komise. Tak vypadá to, že na úrovně Evropské komise bude snad ruský pohled dominovat také, pokud jde o ten africký mor prasat. Tady nepůjde o krmivo, ale ne, ne, jenom o vepřové, ale i o celkově o budoucnost. Prosím, řekněte nám něco k tomuto tématu. Děkuji, pan poslanec Karty. You're very welcome, minister. Pane ministře, srdečně vás vítám. Já jsem se chtěl zeptat na eh, mlékárenství a tu situaci po kvotách, ale už o tom zaznělo mnoho otázek, takže jen jednu takovou obecnou. Vy jste v tom vašem úvodu hovořil o potřebě Evropské unie nabí, navýšit konkurenceschopnost zemědělství. To je něco, o čem slychávám neustále. Nemůžeme s tím nesouhlasit, ale říkám si, jak nahlížíte na roli rady v tom, aby uh, dala do rovnováhy tu ochranu i těch různých rodinných farem, protože konkurenceschopnost často také vede k tomu, eh, že lidé musí produkovat co nejlevněji a my tady ve výboru pro Agri také řídíme oblast rozvoje venkova a také tedy se věnujeme těm různým rodinným farmám, takže jak nahlížíte nebo co připravujete za vaše předsednictví, jak podpořit takovéto farmáře v těch nadcházejících měsících? Pan posel Zullo. Salve, signor ministro. Io mi... A dobré odpoledne, pane ministře. Já se připojuji k těm obavám, které vyjadřili kolegové ohledně toho nařízení o biozemědělství a doufám, že to, co jste představil, bude opravdu účinné a že se opravdu bude věnovat pozornost tomu programu mléko, ovoce a zelenina do škol. To je důležitý program, A já mám dvě otázky. První se týká nařízení o zdraví zvířat, které jste zmínil. A v tomto nařízení se hovoří o blahu zvířat. To je velice důležitý. Tady parlament tu toto leží velice na srdci, takže bych chtěl požádat o to, abyste opravdu dohlédl na zajištění tohoto blahobytu chtěl bych vědět, jaké návrhy v této věci vy na radě máte. A ještě k tomu ruskému embargo, vy jste hovořil o opatřeních na podporu a hledání nových trhů jako možné řešení toho ruského embarga. Nicméně to embargo právě prokázalo skutečnost, že existuje nekalá konkurence mezi členskými státy v Evropě. Místo toho, abychom hledali mimo Evropu, proč se nesoustředíme spíše na lepší interní naprogramování? Děkuji paní posel Doc. Děkuji paní poslankyně Doc. Uh, um, Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, srdečně vás zde vítám. Vy jste ale v té vaší prezentaci eh, o něčem hovořil, nicméně my máme mlékárenství samozřejmě zastoupeno i u nás v našem okrsku. Nicméně vidíme, že ta situace není v Evropě úplně jednotná. V severním Irsku v prosinci zemědělci obdrželi 20 pencí za litr mléka. To je mnohem méně než náklad na produkci v severním Irsku a také mnohem méně než je evropský průměr. A není tu žádný signál, že ty ceny dosahují nepřijatelné úrovně a že by se měly tedy nějak navýšit a proto jsme zklamáni tady tímto postojem žádné reakce. Hovoříte o potřebě e, zajistit konkurenceschopnost našeho zemědělství, ale měli bychom se věnovat také oblasti udržitelnosti v produkci. Nyní si myslíme, že evropské uh, mlékárenství ztratí svůj podíl na globálním trhu právě z důvodu nulové akce ze strany komise. Děkuji. Děkuji pan předsedající Andrew. Děkuji pan předseda Andrew. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste mezi námi a děkuji vám za vaše slova. Ehm, chtěl bych se vás zeptat na to, co tady již zaznělo, a sice krizi v mléčném sektoru. Víte, jaká je tendence na trhu? Já bych rád zdůraznil eh, význam eh, vyřešení této krize, tak jak to říkali další kolegyně, protože této eh, krizi skutečně čelíme a přitom to ovlivnili také cenu masa a zhoršilo to hospodářský stav na celém území. Myslím si, Eh, že třeba se tomu více věnovat. A co se týče mlečného sektoru, komu se se tomuto tématu věnuje, předložila zprávu jednak biologickou a potom také tu zprávu mléko a ovoce do škol. Eh, myslím si, že i toto by bylo významné převzít a pokračovat v těchto programech. Poseł Dorfman. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, stejně tak jako řada mých předchůdců, chci hovořit o mléku. E, v současné době zažíváme skutečně obtížnou konjunkturální krizi, ale to, že budou dokončeny kvoty v oblasti mléka, to e, postihne ty obtížné oblasti ještě více. A dokonce šetření, která provedla komise, konstatují, že znevýhodněné oblasti horské a podhorské a okrajové oblasti Evropské unie budou velice silně dotčeny skončením platby kvót teď eh, prostě čelíme o skončení kvót a řekneme si, no tak uvidíme, co se pak stane, ale myslím si, že to je ta nejhorší alternativa pro zemědělce. Chci se vás zeptat, zda pod vaším předsednictvím bude provedena nějaká iniciativa, zejména pro ty znevýhodněné oblasti a celkově Mm, souhlasím s tím, co jste řekl, ale to, na co poukázal kolega Enju, eh, že bychom měli zvažovat také nové věci. Neměli bychom také přemýšlet o tom, že u extrémně volativních cen v mléce eh, by nemohly pomoci třeba finanční trhy. Já se domnívám, že to by jistě eh, stálo za úvahu. Pani poseł Aguilera. Děkuji, pane předsedo, a vítám pana ministra. Přeji vám mnoho úspěchu i vašemu předsednictví v nadcházejícím semestru. Chtěla bych vám položit otázku. Vy jste se zmínil o tom cíli eh, lotyšského předsednictví navýšit konkurenceschopnost zemědělství. To je důležité, ale chci říct, že by bylo dobré, kdyby to byla nějaká větší, efektivnější působnost ze strany komise, ale také, aby i rada to měla na paměti, jaká je situace v potravinovém řetězci. Volatilita cen, situace v potravinovém řetězci, situace hospodářství, to vše je velice oslabeno. To znamená, potřebovali bychom nějakou větší intervenci než debaty, které tu padly. A také mne znepokuje ta transatlantická smlouva. Vy jste dobře podotknul, že bychom měli dohlídnout na ochranu evropského zemědělství, zejména protože tu panuje velké neznámo a celý ten proces je netransparentní. Uh, minister, in the last parliament I was the Pane ministře, v předchozím mandátu jsem byl zpravodajem zprávy na téma zjednodušení společné zemědělské politiky. Ta zpráva si vysloužila téměř jednomyslnou podporu mezi parlamentem a radou. Nicméně bohužel reforma SZP je spíše mnohem komplexnější než méně komplexnější než ta předchozí. Uh, mě těší, že od vás slyším, pane ministře i od komisaře Hogena, že potřebujeme větší míru simplifikace. Nicméně chci upozornit, že když hovoříme o simplifikaci, to není vše. Potřebujeme konkrétní kroky. A uvedu příklad to pravidlo tři plodin. Je to naprosto zbytečná zátěž, má to náklady a je to byrokratické. Soudní dvůr upozornil, že některé ty zelené regulace jsou příliš komplexní, špatně sdělovány zemědělcům a určitě povedou spíše k negativní zprávě eh, um, auditního dvora na konci roku, takže bych byl rád, kdyby se vašemu předsednictví podařilo um, opravdu to, to opravdové zjednodušení a ne pouze ve slovech. Poposou Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule ministru, am înțeles din cele expuse de dumneavoastră că... Pane předsedo, pane ministře, poté, co jste řekl? ...generată de eliminarea cotelor de lapte,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 We can start. Okay. okay. It's okay? Okay. Yes. Please, we can start. Proszę o powtórzenie. Jeśli to to zopakować, prosím. Deci, domnule ministru, aș dori să știu un concret ce veți face Pane ministře, já bych rád konkrétně věděl, co chcete udělat, abyste zabránil velké krizi v mléčném sektoru, e, ovlivněném ještě e, ruskými e, restrikcemi. Jak jaké jsou lhuty, jaké budou konkrétně diskutovány otázky na radě, na komisi. A e, potom u nás ve výboru zatím jsme neslyšeli nic konkrétního. Děkuji. Děkuji paní poslucha za kamp. Děkuji e, paní poslankyně Hazenkamp. Velkom minister. Děkuji, děkuji pane ministře. Jako zástupkyně e, strany pro zvířata doufám, že nestratíte zvířata ze zřetele v nadcházejícím období. Chtěla bych se zeptat na dvě konkrétní věci. Za prvé, Eh, transport eh, zvířat. Eh, nizozemský, německý a dánský minister se dohodli, že chtějí omezit transporty maximálně na 8 hodin. Já bych se chtěla zeptat, jak za vašeho předsednictví budete reagovat na takovouto iniciativu, například tedy při dodávkách živých zvířat. Potom je tady konkurence. Nedávno jsem se ptala na dovod eh, eh, bate, tedy eh, vajec z nosnic chovaných v klecích z Ukrajiny a to kvůli tomu, že když se podíváme na TTIP a na jiné dohody, tam by se také nemuseli dodržovat normy. Jak se ale tady mají tedy dodržovat normy, když to nejde ani takhle při úpravě bilaterálního exportu? Děkuji eh, paní poslankyni. Teď eh, paní poslankyně Delier. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla znovu zopakovat eh, jeden velice důležitý bod, protože se domnívám, že v evropské společnosti, kde zdraví dětí je velice ohroženo rostoucí obezitou, v této věkové kategorii program ovoce zelenina a mléko do škol by se mělo stát součástí vaší priority. Děkuji. Děkuji, paní prezident McGuinness. Děkuji, paní předsedkyně McGuinness. Děkuji, pane předsedo, a vítejte, pane ministře. Já se omlouvám, že jsem přišla až během vašeho projevu. Nevím, jestli jste se eh, Eh, zmiňoval o věci, eh, o které budeme jednat dnes odpoledne a sice o eh, v nepoctivých obchodních praktikách v dodavatelském řetězci potravinářském. Já bych ráda slyšela nějaké vyjádření ze strany rady, protože členské státy k tomu přistupují individuálně a budou tady nějaké snahy to více koordinovat na úrovni Evropské unie, aby tady nebyl už jenom přístup jednotlivých členských států. Děkuji. Děkuji, pan poslanec Jár. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Tři krátké připomínky k otázkám ještě mých kolegů. Problematika první je mléko a výroba mléka, produkce mléka v znevýhodněných oblastech. Nedomníváte se, že právě pro znevýhodněné oblasti eh, bychom v produkci mléka mohli využít podpory Fondu pro venkovský rozvoj? Eh, protože tady se to příliš soustředí na ekologické projekty. Já si myslím, že by bylo možno dát k dispozici peníze, aby se ze druhého pilíři vyňaly peníze právě na podporu produkce mléka v těchto znevýhodněných oblastech, protože ty produkují mléko za stížených podmínek. Eh, dále celá řada kolegů se tady o tom zmínila, o tom programu mléko, ovoce, zelenina do škol. Tady bych vás rád požádala, abyste pomohli v této oblasti, protože získáváme i reakce z veřejnosti, která je pro. Všichni jsou pro, ale musí to být pro uživatele eh, uděláno tak, aby to bylo co možná nejjednodušší a pan komisař Hogan požádal všechny ministry zemědělství, aby pomohli v prosazování tohoto programu. Děkuji vám. Tanta. Vítejte, pane ministře, hodně se hovořilo o mléku, ale i jiná produkce je ohrožena. Nedomníváte se, že rada a komise by měli také doprovázet více eh, náš export. My se domníváme, že po zavření hranici k Ruskem eh, se tady pořád čeká, čeká, ale není tady žádná alternativní politika. Trhy se rozvíjejí zejména v Ázii, konkurenti se množí a mně se zdá, že naše podniky nemají užitek z nějakého programu komise, který by doprovázel tyto trhy, které jsou alternativní. A bylo by to jediné řešení pro to, abychom také mohli udržet tuto výrobu v Evropské unii. Děkuji bardzo. Děkuji. Takže jsme eh, teď eh, vyčerpali všechny eh, přihlášky do debaty a můžeme přistoupit k reakci pana ministra Petra. Eh, pane předsedo, pane ministře, eh, prosím, máte slovo. Paldies, augsti godātie deputāta kungi, par jūsu jautājumu. Děkuji, dámy a pánové. Děkuji za všechny vaše otázky. Musím říci, že jsme obecně tyto otázky očekávali. Tedy hovořili jste o mlekárenství, o obecné politice, o režimu mléko do škol, ovoce do škol, o biologickém zemědělství. My se zabýváme těmito otázkami a začali jsme ostatně již předtím, než jsme zahájili naše předsednictví. A mohu říci, že všechny tyto cíle budou dosaženy tak, jak jsme si naplánovali. Není to jen proto, že předsednictví tu činí určitá rozhodnutí. Vy sami velice dobře víte, jak se postupuje. Já bych chtěl odpovědět na základě našich záměrů, ale ty odpovědi soustředím tedy do takových skupin, protože celá řada otázek se překrývá a některé se týkají různých oblastí. V první řadě tedy bych rád pohovořil o takových o první z těch tří skupin otázek. V první řadě tedy ten režim mléko a ovoce a zelenina do škol. Tady lotyšské předsednictví souhlasí s Evropským parlamentem, že tato záležitost by měla být vyřešena, mělo by být dosaženo pokroku. My tady nepotřebujeme nějaké složité zhodnocení programu nebo nějaké nové návrhy, protože Máme tu dostatečně dobře fungující nařízení, které několik let již v Evropě funguje, takže bych tedy apeloval na komisi, aby splnili ty aktivity, které naplánovali, ale takovým způsobem, aby to eh, nějak nenarušilo již ten fungující režim a aby nám to umožnilo dosáhnout co nejrychlejší dohody. Co se týče organického zemědělství, na zasedání rady květnu by mělo být dosaženo obecné dohody a já očekávám, že komise bude také připravena spolupracovat a bude flexibilní. To je totiž zásadní pro členské státy. I když často jsou to velice technické záležitosti, jsou to zásadní otázky pro členské státy o tom obecném postupu směrem k společné zemědělské politice a otázka zemědělství. K tomu bych řekl následující. Já si uvědomuji, že toto téma je velice důležité pro naše předsednictví a je velice důležité pro všechny členské státy. A v tomto očekáváme, že komise bude konstruktivní, že bude spolupracovat i co se týče těch eh, tematických otázek, o kterých eh, očekáváme, že bude, dos, budou dosaženy závěry rady v květnu, protože rada bych chtěla právě upozornit na aktiv přenesené pravomoci, které jsou nezbytné pro zavedení společné zemědělské politiky. A to jsou ty hlavní připomínky, možná stručné o tom, jakým způsobem chceme komunikovat se s komisí a požádat je tedy, aby byli aktivní a aby spolupracovali v těchto tak důležitých věcech. A nyní mi dovolte, abych zareagoval na to, co řekl pan Albert Des. Já ho znám již velice dlouho. Měli jsme příležitost mnohokrát spolu projednávat zemědělská témata. Rád bych řekl následující. Předsednictví bude velice zblízka dohlížet na tuto situaci obecně a budeme věnovat velkou pozornost trendům na trhu a slíbím vám nyní, že co nejdříve zavedeme diskuzi na úrovni rady, pokud tedy něco takového bude zapotřebí. A mohu vás ujistit, že baltské země, Litva, Estonsko, Lotyšsko a také Finsko, to jsou země, které nejvíce trpí tím ruským embargem. A já vím, že samozřejmě se ta situace podstatně liší stát od státu a stejně tak i ty dopady embarka jsou odlišné. Ale na úrovni rady ta diskuze nebyla příliš jednotná. Není tu jednotný názor, abychom rychle postoupili s nějakými výjimečnými opatřeními. Spíše takový závěr, že třeba dohlížet na trh, sled, sledovat situaci a po tak málo uplynulých měsících embarga nemůžeme předvídat tady, jak to bude probíhat v blízké budoucnosti. A nyní bych chtěl zareagovat na pana de Castra. Vy jste také se ptal na otázku mléka já jsem v té mé prezentaci řekl něco, co bych nechtěl opakovat. Nicméně v prosinci, když jsme projednávali polský návrh o výhledech mlékárenství, proběhla diskuze o možnostech členským státům umožnit a znovu proplatit ty sankce za nevyužité kvóty v nadcházejících několika letech, aby tedy si toto mohli rozložit, nicméně tento návrh bohužel nezískal politickou podporu. Až budeme znovu projednávat toto téma, tak ta chvíle se blíží byla zahrnuta do pořadu jednání našeho prvního setkání Rady 26. ledna. A já věřím tomu, že to opravdu povede k velice závažné rozpravě, tedy o mléku, o trhu, o embargo a příslušných dopadech. Nicméně nemohu předeslat, jaký bude výsledek. To nikdo neví, to zjistíme až poté, co rada proběhne. Další téma, tedy další ještě k mlékárenství. Tady se musím omluvit kolegům. Ty otázky zazněly od více kolegů, ale nepamatuji si všechna jména. Myslím pan Vojčechovský z Polska, který zmínil ruské embargo, stejně tak pan Kalinovský z Polska. Vy jste zmínil sjednocenou frontu, sjednocený postoj jak čelit tomuto embargo? Ano, netýká se to jenom tohoto trhu. My nejen, ne proto jenom, že nyní předsedáme, ale i obecně věříme v tu sjednocenou frontu. Je to několik zemí, které se zamýšlejí nad nějakými bilaterálními jednáními, jak by zajistili tedy uh, trh pro své výrobky, ale ně, něčím takovým my se na radě nezamýšlíme. Další téma, kterému bych se chtěl věnovat, je otázka zjednodušení společné zemědělské politiky. Již jsem vysvětlil, jaký je náš postoj. Řekl jsem vám, co budeme požadovat, jaké druhy iniciativ provedeme a jakým směrem hodláme pokročit. A máme tedy až budeme mít příležitost, tak doufám, že komisi zašleme jasný signál, že opravdu jsou tu určité oblasti, které musí být naléhavě zjednodušeny. To rozhodně bude téma, které bude proje, budou projednávat ministři členských států. Myslím si, že komise si uvědomuje význam této otázky a já osobně doufám, že bude dostatečně flexibilní a že toto přijme konstruktivně. A nyní a eh, ta opatření greeningu, která tu také několikrát zazněla. Samozřejmě, že otázka greeningu je zase zásadní, je to výzva a může být napojena i na ta dodatečná opatření a i na omily, ke kterým může dojít, pokud se navýší to dodatečné zatížení. Potom tedy ta opatření v oblasti greeningu nemohou být implementována a výsledek je negativní. A já si pamatuji, že před nějakou dobou, když jsme začínali ty rozhovory o greeningu, jsme s panem Desem tady toto téma projednávali a mohu mu říci, že můj osobní názor v této věci se nezměnil. Právě nyní jsme předsednickou zemí na radě a musíme tedy působit podle toho, jakou jsme na sebe převzali zodpovědnost. Tedy musíme to projednávat s kolegy. Já se samozřejmě pokusím jim prokázat, že toto rozhodnutí musí být rozumné a že by nemělo představovat pro uh, E, zemědělce dodatečnou zátěž. Zda uspějeme, to ještě nevíme. To zjistíme v příslušnou dobu. Ostatně ani to předsednické období netrvá tak dlouho. A dále otázka klimatických změn a ten vzdušný balíček. Rada je přesvědčena a diskuze již proběhla, že reforma SZP již je určitým přispěním, jak bojovat proti klimatickým změnám. Ministři na debatách jasně vyjádřili postoje zemědělců. Vysvětlili to, že obecně je třeba učinit opatření, ale zároveň vyjadřují i obavy o tom, jak ta daná opatření postihnou konkrétní zemědělce, ať tedy menší nebo větší, spíše obecně. A ten technický návrh o tom, jak to bude mít dopady, co se plánuje. Dokud něco takového nemáme, tak ta diskuze nemůže být ukončena. Ta diskuze byla započata a pokračuje. A jakmile tu zprávu obdržíme, tak si zase vyslechneme hledisko všech členských států a pokusíme se dosáhnout rozumného kompromisu a pokroku. Rada je ochotna tedy pokračovat v těchto diskuzích, nicméně já vám bohužel nemůžu více slíbit ani vám nyní předložit více podrobností. Pan Hausling tu hovořil o organickém zemědělství a položil ohledně toho otázku. Mnozí ministři členských států původně vyjádřili obavy o tom, že ten návrh komise může ohrozit rozvoj organického zemědělství. Italské předsednictví v průběhu mandátu zavedly diskuzi a bylo dosaženo podstatného pokroku, o tom jsem hovořil. Celý ten text eh, se týkal zejména technických záležitostí a podařilo se nám vyřešit celou řadu delikátních otázek. Rada ví, která jsou ta témata ještě nedořešená a vyžádají si určitý čas. Jsou to přesně ty věci, které jste zmínili. To rozdělení eh, zemědělství na organickou a neorganickou část. Já jsem včera hovořil s kolegy, kteří pracují v té pracovní skupině na toto téma a oni řekli, že celá ta věc směřuje správným směrem. Já doufám, že to opravdu ten správný směr. Řekli, že budou možnosti pro to, aby nějaké hospodářství mohlo mít tedy jak to organické, tak neorganické zemědělství. Nicméně toto musí být ještě potvrzeno, prokázáno. Nicméně obecný trend je tedy takový. Já doufám tedy, že jsem odstranil ty vaše obavy a není tu eh, nějaký rozdíl mezi velkými či malými zemědělci. A nyní bych se chtěl věnovat těm otázkám, kdy jsme nezaznamenali dosud pokrok. Jsou to tedy ta stejná témata, která pak budu projednávat i s komisí. A tam tedy zazní i ta otázka organického zemědělství. Nicméně nevím, zda uspějeme a jak dobře uspějeme. Nicméně nezávisle na tom diskuze budou probíhat. A ta nedořešená témata si budou vyžadovat asi více času, než je mandát našeho předsednictví. Tady mám na mysli třeba ty neautorizované produkty, a úroveň odpadu. My se setkáváme i s chovateli, se zemědělci, kteří poukazují na různá témata a následně tedy je na komisi, aby tyto obavy zhodnotila. Takže ty neautorizované výrobky, eh, produkty, to budeme muset ještě projednat. Já asi všichni víte, že ta úroveň nebude asi nulová. Vyžaduje si to od nás určitou odpovědnost. My to budeme projednávat s komisí a doufám, že to bude v brzké době. A vzhledem k skutečnosti, že 15. prosince Rada pro zemědělství a rybolov podpořila probíhající práci ohledně návrhu, tak i my budeme pokračovat v naší práci, aby se nám podařilo dosáhnout dohody o obecném postoji Rady a doufáme, že se nám podaří dosáhnout výsledku před koncem našeho předsednictví. A nyní otázky ohledně té typu a na to navazující jednání. Zazněly tu obavy, co se týče dopadu té dohody na zemědělce, na producenty, na podnikatele. A samozřejmě, že nemůžeme říci, že tato dohoda nebude novou příležitostí pro ten nový růst v Evropě. Nicméně musíme také souhlasit s těmi, kteří vyjadřují určité obavy vůči této dohodě. Existují rizika spojená s touto dohodou a týkají se právě zemědělců. My se nyní věnujeme určitých aspekt, určitým aspektům, jako například eh, bezpečnost potravin a dalším tématům. Nemyslím si, ale že by se postoj rady mohl nějak podstatně změnit, postoj ohledně dohody TTIP. Já jsem se nepotkal s kolegou, který by řekl, že by si přál změnit eh, postoj k této dohodě. Takže ty požadavky, které jsme stanovili pro podepsání této dohody považujeme za adekvátní, abychom zajistili bezpečnost obyvatel, bezpečnost potravin a nyní lesnictví. Paní Miller položila otázku o lesnictví. Nyní tedy nemáme na úrovni EU jednotnou lesnickou politiku. Některé země rozvinuly strategie pro lesnictví, dlouhodobé strategie. A já bych nechtěl říkat, že vás budeme poučovat o tom, jak máte řídit své lesy. To bych rozhodně v průběhu našeho předsednictví nechtěl. Nicméně je třeba zvážit to, že budeme se tedy spolu účastnit toho fóra OSN a pokusíme se tedy dosáhnout příslušných výsledků a zajistit nějaký společný základ pro lesnickou politiku. No a při těchto jednáních jakožto přípravu propracuji mou zprávu a tam určitě zakomponuji i vaše obavy, ale rozhodně vám nebudeme říkat, jak máte řídit vaše No, ich nicht sehen. Ja, no, to mi kasno wieder uns, ja. Was sind das noch? Ah, ja. Vēl tika jautājums uzdot saistībā ar mazajām Potom tady byla otázka, která se týkala malých rodinných farem a toho, jak společná zemědělská politika by mohla ovlivnit nebo dokonce poškodit tyto malé rodinné farmy a snížit jejich konkurenceschopnost. Já myslím, že o této věci eh, budeme jednat a já osobně spolu se svými kolegy se domníváme, že bychom měli eh, jakýmkoliv způsobem ovlivňovat konkurenceschopnost eh, malých farem. Kolegové se, to, se tím budou věnovat a myslím, že je důležité eh, zvyšovat konkurenceschopnost malých farem. Nemohu vám hm, předvést seznam konkrétních opatření, hm, která bych to měla vést, ale Ale jsem si eh, jistý, že většina eh, zemí sdílí eh, váš názor, že malým firmám je třeba pomáhat, aby se zvýšila jejich konkurenceschopnost. Závěrem pokud jde o eh, ty eh, nepoctivé obchodní eh, praktiky v potravinářském řetězci? To je velice dobrá otázka. U nás určitě podporujeme dobrovolnou iniciativu. Myslíme, že bychom měli i nadále sledovat situaci a její vývoj. A před několika zasedáními rady se tahle otázka eh, řešila. Proběhla k tomu rozprava a pokud vím, tak komise měla provést monitoring a bychom pochopili, eh, v jakém rozsahu se toto děje. A určitě se k tomu budeme ještě vracet a pokračovat s tím na zasedáních rady. Protože ta situace se e, liší zemi od země a je důležité, co by e, Eh, nás mělo sjednotit, abychom mohli eh, vystupovat proti těm nepoctivým eh, praktikám. Takže teď ve odpovědi na vaše otázky. Já mnohokrát děkuji, pane ministře, za vyčerpávající reakci na řadu z těch zmíněných problémů. Přeji vám hodně úspěchů ve vašem předsednictví. Chápu to tak, že bude hodně příležitostí na setkání ať už eh, na výstavě v Miláně, nebo eh, na různých jiných akcích, kde budeme spolupracovat. Pane ministře, já vám jednou děkuji. Tímto eh, jsme uzavřeli. bod setkání s předsedou rady. Nebo ještě, jestli chcete se něco dodat. Jenom několika větami bych eh, těm poslancům parlamentu, eh, kteří zde vyjadřovali eh, obavy, že Litva vzhledem k tomu, že je malá země by mohla a dělala problémy v věcech, jako je společná zemědělská politika nebo biolog bio zemědělství a tak dále. Já můžu říci, že se budeme maximálně snažit žádným způsobem nebudeme eh, podnikat kroky, eh, které by mohly poškodit vývoj zemědělství. Děkujeme, myslím si, že potlesk je eh, nejlepší formou poděkování a vyjádření názoru. Tak teď minutovou pauzu. de one minute.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 a odvolání e, směrnice z roku 1990, to je docela stará směrnice. Spravodajkou je paní Aguilera, ale nejdříve vás budu informovat ohledně toho návrhu ze strany e, komise. Já poprosím e, představitele Ligi Sanko, nejdříve paní Mungerini, aby se vzala slovo. Grazie, signor Presidente, buongiorno a tutti. Děkuji vám, pane předsedo, krásný dobrý den. Já tady zastupuji komisi společně s kolegy a ráda bych vám představila náš návrh týkající se změny, lépe řečeno přepracování nařízení o používání medikovaných krmiv. Tento návrh měl celou řadu cílů. Například, a tady začínáme vlastně už s prvním bodem, jedná se o to, sjednotit evropský trh. Víte, že směrnice, která je v současné době platná, tak, jak to bývá běžné, byla různým způsobem implementována v členských státech a to by mohlo vést ke zkreslení trhu. A proto jde o to, abychom od starého přístupu přišli k novému přístupu za zohlednění nových prvků, které byly do návrhu přejaty. Směrnice pochází z 90. let. To znamená, že vznikala koncem let 80., kdy cíl byl daleko vzdálen tomu, který sledujeme dnes. celý pojem provozovatelů a další záležitosti se všechno změnilo. Konečným cílem a sice zlepšení kvality, e, podpora spotřebitele, to je samozřejmě velice důležité. K tomu patří také aspekt bezpečnosti při výrobě potravin a krmiv e, přístup k medikovaným krmivům je jedna z dobrých cest, jak zlepšit zdravotní stav zvířat a my to považujeme za velice dobrou možnost pro prevenci nemocí jak u užitkových zvířat, tak u domácích mazlíčků. A proto jsme Eh, chtěli eh, umožnit takové používání medikovaných krmiv a umožnit to, co v minulosti možné nebylo. Naším cílem je zlepšené, zlepšená implementace a mm, tudíž lepší produkce. A je třeba zohlednit také vývoj eh, rezistence proti antibiotikům aby byla také lépe produkována kontrola, aby, promiňte, aby došlo ano, k lepší kontrole výroby a aby byly zvoleny lepší strategie pro boj proti zvyšování rezistence vůči antibiotikům. To celé bylo zvoleno, tedy já jsem se snažila popsat spíše obecné záležitosti a potom a můj kolega přesně popíše, oč se jedná a také lépe vysvětlí cíl tohoto přepracování a upozorní na ta místa, kde byly pojednány body, na které jsem upozornila. Takže prosím pěkně, můžete rovnou pokračovat. Thank you. Uh... Mr. Uh, President here, uh, and I will... Uh, Děkuji, pane předsedo. Já tady asi přeskočím určitou část a mám takové dva záměry pro tento můj projev. V prvním řadě vysvětlit, o čem tu hovoříme u těch medikovaných krmiv, protože od zveřejnění návrh komise v září je tu takový velký zmatek i v rámci toho zeleného týdne v Berlíně bylo celá řada tiskových při přitom o tom, jak se podávají různá ta antimikrobika a smíchávají s krmivy. Takže je důležité objasnit, co to je, když hovoříme o medikovaných krmivech. Na tomto slajdu vám chci ukázat, že existují tři způsoby, jak podat tedy léky zvířatům a jedním z nich je právě to medikované krmivo. A jak můžete vidět, toto je kontrolováno, mícháno a je to poměrně regulovaná oblast. A je to tedy to perorální podávání všechna ta veterinární líč, léčiva a medikovaná krmiva se dostávají k zemědělci nebo majiteli na základě lékařského veterinárního předpisu. To je tedy zase další oblast obav, protože pak je tu otázka použití antimikrobik pro růst, ale to je jiná oblast, protože Toto již máme ochráněno příslušnou legislativou od roku 2006. Tady hovoříme o veterinárním předpisu a pouze za účelem prevence a nebo léčby nějaké nemoci. Takže jak vidíte, je to tedy jedna ta cesta, medikované krmivo a toto je tedy předmětem tohoto nového návrhu. A pak jsou tu další způsoby, a to je používání těch rozpustných prášků anebo lék rozpuštěný ve vodě. A to se může smíchat e, s krmivem, anebo tedy ten chovatel přidá ten lék do pitné vody a pak tu vzniká medikovaná voda. Tyto dvě cesty, dva způsoby tedy nejsou obsahem tohoto návrhu. A tady vám ukážu, jak to je s tou medikovanou vodou, jaké jsou nevýhody a jaké existují další alternativy i u těch perorálních prášků a jaké tady máme problém s těmi přesnými dávkami, ostatně kolegyně to již přece vzala, že si myslíme, že ta medikovaná krmiva to je ten správný způsob, jak léčit zvířata. Často je to tedy ten dobrý způsob, i když to nemusí být nejvhodnější řešení. Tady na dalším sládu vidíte to, jak to postupuje u těch medikovaných krmiv. Nicméně tady to důležité asi je to, že eh, je to tedy něco vyprodukovaného z krmiva a z léčivého přípravku a je povinné tedy, aby to eh, šlo přes ten veterinární předpis a ta zvířata, tedy z chovu nebo v zájmovém chovu, jsou tedy tímto léčení. Tyto cíle také již načrtla moje kolegyně, to znamená, máme několik takových obecných cílů, to je eh, plynulé fungování eh, konkurenceschopného inovativního vnitřního trhu. To není jenom takový, to nejsou taková prázdná slova, my jsme zjistili, že medikovaná krmiva není konkurenceschopná oblast v mnoha členských státech. Někde jsou ty náklady příliš vysoké právě kvůli implementaci a působnosti té stávající směrnice. A pak za druhé zajistit vysokou úroveň ochrany e, zdraví zvířat a veřejného zdraví pak je tu ta otázka antimikrobiální rezistence, která se čím dál více zaplavuje tuto legislativu a v přípravné práci tohoto návrhu jsme tedy museli toto téma vyladit, vylepšit prostřednictvím tedy podstatných opatření. Důvody, proč má Evropská unie něco činit, Máme tu již i usnesení eh, Evropského parlamentu, takzvaná zpráva Honsbach, kde Evropský parlament žádal, aby komise předložila návrh na téma medikovaných krmiv, abychom se vypořádali s tématy jako AMR. A tady eh, vám ukážu další dalších několik slajdů, kde popíší, s jakými problémy jsme se setkali a jak se s nimi hodláme vypořádat v návrhu. První problém je to nepřesné dávkování léčiv. E, ty normy pro výrobu medikovaných krmiv v členských státech nejsou příliš vysoké, jsou takové roztříštěné, nejsou jednotné a to dávkování veterinárních léčiv není dostatečně zajištěno, i když máme členské státy, které mají již normy na velice vysoké úrovni. Jsou tu určité určité možnosti, které by měl samotný průmysl poukazovat právě těmto zemědělcům, které ale pak tedy zemědělci nemohou využívat. Takže existuje tu určitá problematická skupina. Nyní co s tím tedy? v tom návrhu eh, komise se to zobrazuje v konkrétních článcích. My jsme zde zavedli určité normy pro výrobce, včetně uh, skladování, přepravu a také uvádění na trh těch medikovaných krmiv. A také se tedy věnujeme tomu skladování a přepravě, protože jsme si mysleli, že tady je určitá mezera, nedostatky právě v této oblasti skladování a přepravy. Takže jsme uspůsobili ta pravidla eh, na základě nařízení o hygieny u krmiv a projevilo se to tedy ve velice jasných konkrétních opatřeních, která jsou povinná pro výrobce medikovaných krmiv. Další zásadní věc, homogenní zapracování toho veterinárního léčiva do toho krmiva. Tady existuje možnost zavedení těchto kritérií právě do medikovaných krviv. Další důležitý krok před u konkurenceschopnosti um, tady ta předčasná produkce, to znamená, že Eh, tu existují určité výhody pro výrobce, snižování nákladů, ale i také u toho přenosu, to znamená, že tento problém s přenosem na jiné krmiva je snižován. Schvalování to není nic nového, to je obsaženo v stávající směrnici a Dále zachováváme také ten princip, že medikované krmivo může být vyrobeno pouze na základě toho veterinárního léčiva, které má povolení pro to dané užití, pak nějaké další technické parametry a nyní druhý, možná nejzásadnější problém, a to jsou rezidua těchto veterinárních léčiv v krmivech zneužití antimikrobik a, a riziko rozvinutí té antimikrobiální rezistence. To jsou všechny tedy ty problémy, které vyplývají. Ta rezistence se rozšiřuje jak po Evropě, tak po celém světě a jak se s tím tedy můžeme vypořádat. Máme na to tři eh, důležitá opatření. V první řadě uh, jako takové východisko, stanovujeme tedy míru přenosu, omezení. Někdy v Evropě existuje vysoká míra tolerance, to u toho rizika AMR třeba je nulová, někde je je trošku vyšší, takže ta různorodost je velká, takže máme tu antimikrobiální rezistenci, proto máme východisko 1% jako limit pro rezidua a 3% pro veterinární léčiva. To 1% není 1% produktu, to, té hmotnosti medikovaného krmiva, je to 1% té terapeutické úrovně, která byla v poslední šarži té produkce medikovaného krmiva. Takže pokud tam budete mít eh, určitou dávku 1 ppm tetracyklinu, tak ta tolerance pro rezidua bude 1 ppm pro antimikrobika v krmivu. Další důležitý bod v oblasti AMR je to, že neumožňujeme preventivní použití medikovaných krmiv která obsahují antimikrobika. A to je velký krok vpřed, tedy ten profilaktický preventivní druh užití je zakázán v tomto novém návrhu. A pak jsou tam samozřejmě určité technické detaily o tom, jak předepisovat to medikované krmivo, které obsahuje antimikrobika. A třetí slide, který jsem připravil, možná nebude tak zajímavý pro váš výbor, protože se týká pro medikovaná krmiva pro zvířata v zájmovém chovu. Tady je velký pokrok na trhu. Investice 5 milionů, nebo je to trh, který představuje nějakých 5 milionů eur a je to obrovský potenciál, že to může narůst na úroveň jedné miliardy, takže si přejeme připravit tuto oblast, aby k této inovaci opravdu mohlo dojít. Takže toto byl obsah mé prezentace. Prosím. Já mnohokrát děkuji. K tomuto tématu se budeme ještě eh, vracet mnohokrát. Teď poprosím o vyjádření eh, naš naši zpravodajku paní Aguileru. Prosím velmi stručně, paní zpravodajko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat zástupcům komise z DG Sanko a Agri, kteří nám předložili tuto první prezentaci nařízení technické, tedy specifické, odborné, ale je to nařízení, které je podle mého názoru velice nezbytné s ohledem na nezbytnou harmonizaci, jak už na to poukázala zástupkyně z DG Sanko. Harmonizace proto, že dochází ke zkreslování trhu na základě používání. Já jsem ze Španělska, kde máme aktualizovanou normu z roku 2009, co se týče medikovaných krmiv a proto bych řekla, že ta naše je aktuálnější to nařízení než ten evropský předpis 90. let. A proto bych chtěla využít příležitosti, a abychom diskutovali o tomto návrhu. Prostřednictvím nařízení bychom měli dojít k lepším výsledkům, protože nařízení znamená povinnost přímé Aplikace přímého používání přímého prosazení v národním právu, vnitrostátním právu. V tomto mým, mém prvním příspěvku bych si zejména chtěla vyslechnout kolegy z našeho výboru a pojednat určité otázky. Dovolte, abych zde zmínila pár myšlenek, které považuji za významné. Podle mého názoru nejlepší formou, jak uskutečnit eh, orální podávání léku, eh, je eh, con el representante. Yo, es decir, creo que es la mejor forma. Podávání těchto léků lepší formou. A sice nakládá, s určitou skupinou zvířat. Já neříkám, že tady není jiná metoda, jistě jsou, ale toto by umožnilo lepší smíchávání medicamentů veterinárních a zároveň mm, efektivnost léčby. Oč se jedná, aby měla zvířata přístup ke stejnému množství, které musí být vždy předepsáno veterinářem, na to nelze zapomenout. My tady hovoříme o nezbytnosti předepsání veterinářem a teprve pak se to může používat. To je podle mě zásadní. A toto nařízení by podle mého názoru mělo také objasnit určité otázky týkající se definice článku 2. Já, protože ty mě nejsou dostatečně jasné. Rada bych využila této příležitosti, aby nám byla, byly některé z těchto definic vysvětleny, protože mě přijdou matoucí. A ráda bych znala váš názor na určité aspekty v souvislosti s definicemi tedy. A také se domnívám, že jednotným způsobem simultánně s tímto nařízením o medikovaných krmivách, kde se vlastně diskutuje o tom hlavně na Envy, ale ráda bych, aby tady byla vytvořena určitá koherence, protože přece nebudeme používat definici v jednom nařízení a v jiném nařízení zase jinou. Čili musí tady být koherence v těch předpisech, ať už to dělá jakýkoliv výbor. A další věc je pro mě zásadní que se define. Mobilní smíchávání, eh, co tím myslím. V textu se hovoří o mo o výrobě v pojízdných výrobnách krmy, v pojízdné výrobny krmy. No a teď nevím, co si po tím mám představit. <clears throat> Proto bych ráda, aby mi to zástupci komise vysvětlili nechápu, jak na jedné straně tady máme celou řadu požadavků otevření, fungování, registrování takových pojízdných výroben a zároveň e, se říká něco jiného v definici, proto já si myslím, že výroba v pojízdných výrobnách tady by měly být naprosto stejné podmínky a požadavky jako na stabilní eh, výrobny krmiv. Nedovedu si představit tedy, že by tady byl nějaký rozdíl a že by se prostě vyráběla medikovaná krmiva e, mimo požadavky zakotveny eh, v tomto nařízení. Proto si myslím, že toto by mělo být vyjasněno už od prvního okamžiku abychom tedy vysvětlili, co to je výroba v pojízdných výrobnách, co to je ta pojízdná výrobních krmiv a proč nemá stejné požadavky na výrobu jako stacionární pevné výrobny. Taky bych chtěla, abyste mi vysvětlili, jaký rozdíl chápete mezi přenosem a křížovým přenosem, protože tady se mi to zdá, když to tak slyším stejné, ale v textu se zdá, že tady jsou rozdíly. E, potom e, také medikované premixy. Mm, to tady nemáme mm, začleněno, nevím proč. A potom určité aspekty, co se týče určení uživatelů e, a takzvané necílové krmivo. Protože e, víme, že tento předpis bude rovněž diskutován na NV a rádi bychom e, měli že tyto body v obou výborech. Děkuji vám. Pani posel, ta paní posel mluvila. Děkuji. E, jak jste říkala, to nařízení je eh, v balíčku s dvěma jinými návrhy, které se týkají veterinárních léčiv a Evropské eh, agentury pro léčiva, kde je příslušným výborem ENVY a eh, zpravodajkou je paní Paulsen za Agri a pan poslanec Polčák. Takže jsou to tři témata a u jednoho eh, jsme eh, hlavním výborem a u ostatních eh, akorát děláme stanoviska. Já bych vás chtěl informovat, že i na nadcházejících zasedání se budeme vracet k tomu tématu, takže to budeme moci více analyzovat. A teď minutu pan poslanec Ferlich. Už jenom po minutě. Já to řeknu slušně. Já mám uh, také jednání na ITRE a musím tam přeběhnout. Děkuji vám mnohokrát, je to velice důležité téma. Možná, že to nevypadá jako žádná velká otázka, když hovoříme o medikovaných krmivech, ale zejména když se začne probírat antimakrobiální odpor, tak to znamená, že tady jde o naše životy a zdraví. Pokud budeme pokračovat s nadužíváním antibiotik, Znamená to, že naši mladí, naši starší, naši nemocní nebudou moci být léčeni eh, antibiotiky. Také to znamená, že budeme mít velké problémy eh, v zemědělství eh, s zvířaty, protože nebudeme schopni ta zvířata léčit. Takže myslím, že je to velice dobré stanovisko, které jste zaujala tak abychom eh, se snažili o přesnější eh, dávkování antibiotik a postarali se o to, aby to vždy předepisoval veterinář, než je to podáno zvířatům. Děkuji vám. Děkuji. Pan eh, poslanec připravuje tedy stanovisko výboru k tomuto. A teď pan poslanec Erikson. Děkuji vám. Já musím říci, že se jedná o velice důležitou věc. Týká se to uh, zdraví lidu. A to, jestli ještě budeme do budoucna mít k dispozici uh, léčiva pro lidi i pro zvířata a k dispozici do budoucna tedy. Uh, než bychom nechávat eh, li, eh, lidi umírat eh, na normální nemoci, které dnes běžně léčíme. Mě velice trápí, že tolik lidí z mnoha zemí, z velkých zemí v Evropě, jako je Británie, a Německa i Francie, může pokračovat připouští pokračování toho problému, aniž by nějak výrazně přispěli k té situaci. Já si myslím, že ta zpráva komise je dobrým krokem vpřed, ale předpokládám, že to bude muset dělat ještě více. Měli bychom eh, tu věc řešit mnohem, eh, velmi intenzivně v nadcházejících týdnech a mm, zjišťovat, co je možné dělat. A jak situaci změnit. Některé země, jako ve Švédsku, tam opravdu došlo k posunu, tam jsme hodně těch problémů vyřešili. A myslím, že celá Evropa by mohla učinit to tež. Pokud budeme dělat to, co je v našich silách. Děkuji tak dostal jste jako stínový zpravodaj eh, více času. A teď minutu pan Hausling. Jednu minutu, prosím. No, nejprve bych začal s pozitivní věcí. Dobré je, že se tady s tím někdo konečně zaobírá. Pozitivní je také, že se chce mm, dosáhnout harmonizace na evropské úrovni, ale tím to také končí. Kolegyně tady hovořila o redukci, o snižování. Buď jsem si to správně nepřečetl, anebo jsem to prostě nenašel. To není žádný plán snižování medicamentu, ale to je jenom harmonizační plán. A kromě toho možnost, aby si ještě průmysl na tom něco eh, vydělal, ale o opravdovým tématům se ta zpráva nevěnuje. Říká se sice, že eh, by se měla zakázat, mělo zakázat preventivní podávání antibiotik, ale to je podle mého názoru zakázáno eh, když máme třeba tři tisíce slepic, jedna slepice zakašla, zakašle a celé hejno dostane antibiotika. To není přece profilaxe. V těchto hromadných eh, chovech se antibiotika používají v rozměru, eh, který je přehnaný. I při tom dvoudenním používání se stále ještě také jedná o podporu růstu a tomu se zpráva nevěnuje. A kromě toho tady se říká, že vet, když to veterinář všechno předepíše, že to je všechno úplně v pořádku, zejména v oblasti chovu slepic se, se tím musíme hodně zaobírat a sice ve spolupráci s průmyslem. Paní posel. Děkuji. Paní uh, Já bych uh, tady eh, pana Hojstinga ráda podpořila. Když si to přečteme eh, přesně, ten dokument, tak uvidíme, eh, čí duchovní dítě to je. Je tady věta, že to má značně pozitivní dopady na nákladovou efektivitu. Jinými slovy, bude to levnější. Na hospodářský růst a především na hospodářský růst výrobců léčiv, léčivých krmiv. Já si myslím, že o, o dělení e, výroby a spotřeby je e, zásadní. Sto, stovky let se osvědčilo a mm, je to základní věc. Já e, si, nejsem stoprocentně proti, ale myslím si, že když bychom měli dávat vždycky všem zvířatům dávat hnojiva, tak by to bylo eh, špatně. Tady najednou, když říkáte, že to pro celou stajnou, pro celé stádo, místo toho, eh, tam už by potom vlastně nebylo možné to dávkovat pro jednotlivé zvíře a to je špatně. Já mnohokrát děkuji, pan poslanec Egní. Já doufám, že si uvědomujete, že slovo zbytek eh, eh, znamená hm, tři různé věci. Nejdříve je to zbytek v, eh, hm, v výkalech, v hnoji. Hm, to se potom šíří, po, to se potom dává na pole Potom jsou zbytky, jakoby, eh, zbytky toho eh, léčiva v pytli, že jo? A potom jsou tady také zbytko, zbytkové nebo stopy v uh, produktech z těch zvířat samotných, v mléce a v mase. A zelená lobby by měla být ujištěna, že tohle bereme velmi vážně Eh, intenzivní výrobě v Británii. Martine, prostě nemůžete tam dávat antibiotika jako profilaxi. V Británii se to nesmí dělat. Musí se to nechat eh, předepsat veterinářem a veterinář eh, se podívá, aby se podíval, tedy se podívá na to, co těm ptákům je, jestli to předepíše. Veterinář je tam vždycky aby eh, tam nebyly ty problémy, o kterých hovoříte. A mě se trošku bojíme, že tady budeme mít zase evropské eh, předpisy, které půjdou naproti tomu, napříč tomu, eh, co děláme Británii, co dělá velmi dobře a pak to povede k všeobecnému zmatku. A poslanec Buda. Děkuji vám, <clears throat> pane předsedo. Já se domnívám, že přístup by měl být následující. Teď máme medy kovaná krmiva, která je třeba zlepšit, co se týče vystopovatelnosti jejich výrob, od jejich výroby až po spotřebu, ale zároveň nelze ztrácet ze zřetele. Následující záležitost všechny hospodářské podniky <clears throat> potřebují veterináře, ale ne všechny ho mají my musíme zabezpečit, že výroba medikovaných krmiv nebude ohrožovat ani zvířata, ani lidské bytosti a na druhé straně je třeba dávat bedlivý pozor na používání léků eh, v profilakci. Protože když propukne nějaká nemoc, na nějaké hospodářské farmě, na statku. Je třeba jednat medikovanými krmivami, ale musí se to dávat všem zvířatům na eh, tom statku. Já, Ano, pane předsedo, já mám otázku na komisi chce skutečně, jak chce skutečně prosadit implementaci směrnice ve všech zemích. Já se domnívám, že to, co chceme upravit, to, tímto předpisem vůbec nezvládneme a vy jste to sami řekli ve vašem úvodu 13,7 milionů chovatelů máme pardon, vynaloží se takové množství, takové množství peněz budou muset navíc vydávat chovatele. Já tady mám článek eh, od eh, lékařské služby, která naprosto jasně říká, že eh, medikovaná krmiva znamenají, že nelze vyloučit, že tyto pojízdné výrobny krmiv, nebo ať už se to míchá třeba na dvoře, že tady nemůže být explicitně vyloučeno, aby potom každý jedno, jednotný zemědělský podnik, který používá nějaký prášek proti kašli telat, mm, nemohl toto vy, eh, nemohli tímto vylečit, protože k tomu bude potřebovat eh, zvláštní povolení. Pan Vegas. Dobrý, já... Děkuji. Já bych začal tím, že objasním určité koncepty, které podle mého názoru v té prezentaci nebyly jasné. Takže medikované krmivo, to je to, co je podáváno zvířatům a co v sobě obsahuje ten medikovaný premix. Takže musíme uh, rozlišovat mezi medikovaným premixem a medika, medikovaným krmivem, protože, jak je zřejmé, když zavádíme 800 gramů tetracyklinu do jedné tuny, tak eh, to se dělá prostřednictvím smíchání toho premixu a v nějaké výrobně výživy pro zvířata a pak se to dopraví tedy do toho hospodářství, kde se to smíchá s krmivem. To znamená, to léčivo je dáno třeba do, řekněme, do laktózy nebo do jiné látky a potom v té výrobně krmiv je toto smícháno do 3-4 tun toho krmiva podle tedy veterinárního předpisu a toho se pak drží ti chovatele. To je třeba rozlišovat. A k tomu samotnému návrhu Medikované premixy, tady bych požádal ještě o jednu minutu, protože jsem si myslel, že je ten čas rozdělen pro jednotlivé stínové zpravodaje, proto jsem nežádal o slovo. Medikované krmivo, to je takový poslední způsob, protože ideální by bylo věnovat se tomu individuálnímu zvířeti, ale když máte chov, kde je 30 tisíc vepřů, tak tam prostě eh, k tomuto přistoupíte v v tom případě, že to není možné ošetřit jinak. To uh, ošetření cestou vodní, to není ideální, nicméně například eh, nemocné zvíře často nejí, takže klas stranou, to podávání vodou, to bych úplně nedával stranou. A pak eh, u těch zvířat v zájmovém chovu tady dochází k také k barbarskému způsobu generalizace, co se týče používání, přehnanému používání antibiotik. tam na ekraně... Dámy a pánové, tady na obrazovkách také vidíte, jak dlouho hovoříte. Eh, je dobré na to čas od času mrknout. Pan poslanec Kartier. pan poseł Flanagan. Tak, pan poslanec Flanagan. Tak nakonec pan poslanec, za, poslanec Zár. Jár, pardon. A Das Toto téma je nesmírně citlivé a já jsem nedávno na setkání veterinářů dostal podklady, jak rozdílné je používání medicamentů v zemědělství. I ve stejné velikosti třeba farem a ve stejném směru výroby. Protože tady to také souvisí s tím, jak eh, funguje management. Na jednom místě musím dát kolegům za pravdu mělo by být jasné, že vyžadujeme minimální společnou strategii, ne aby tady vznikl dojem, že léčiva je možné používat, když to jeden veterinář nepředepíše, eh, tak prostě půjdu k druhému nebo zastavím kamion, který to veze na dálnici. Máme tady odpovědnost před veřejností. A proto bychom to měli pečlivě projednat, podívat se, kde je minimální strategie, protože rozdíly jsou extrémní v zemědělských podnicích, co se týče tedy používání eh, těchto medikovaných krmiv. Eh, muchas gracias. Děkuji mnohokrát, velice stručně. Mě tato diskuse eh, způsobuje obavy a pochybnosti. A sice je to vůbec kompatibilní chov eh, zvířat eh, v starých nebo v tak velkých jednotkách výroby eh, s medikovanými krmavě. Když tady hovoříme, že je nutné léčit nemocná zvířata, tady jsme si všichni zajedno, ale potíž je v tom, že když je jedno zvíře nemocné, tak vlastně léčíme všechna zvířata, dáváme léčiva všem zvířatům. Čili já se ptám, zda by bylo možné zachovat průmyslové zemědělství bez dodávání eh, residu eh, zbytků eh, lidem, kteří to konec konců potom jedí. Jsou uchází kampa. Debatu uzavře paní poslankyně Hazenkamp. Děkuji, pane předsedo. Já jsem v Evropském parlamentu poslankyně jenom krátce, ale vidím, že tohle je jeden z nejnerozumnějších návrhů, eh, který jsem zatím četla. Eh, zaměřuje se to eh, na léčbu velkých skupin zvířat a my všichni víme, že to se stává v intenzivním chovu zvířat. To je systém kdy eh, svířata nejsou dvakrát zdravá a když jedno začne kýchat, tak eh, padnou za oběť všechny. A skupinové eh, ošetřování v léčivě je velice nerozumné, protože pokud ještě někde v Evropě nemáme ten problém v rezistenci vůči bakteriím, tak tady. Takže pokud to řešit tak nějakým jiným způsobem než tím, co se navrhuje. Proszę o krótkie odniesienie się. Tak poprosím eh, komisi o stručné vyjádření. A připomínám, že k tomuto tématu eh, se vrátem, vrátíme i v, jak v únoru, tak v dubnu. Takže ještě tehdy se k tomu budete moci vyjádřit. Takže teď prosím a, eh, a, představitele DG Sanko, aby stručně zareagoval na toto téma, respektive na otázky. Prosím. Bardzo krótko, very shortly. Grazie, signor presidente. Allora. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím zodpovědět a zároveň to i zhrnout. A tedy já zodpovím některé otázky a kolega to poté zhrne. Takže v první řadě tedy ten feedback, jaký jsme obdrželi z vaší strany, já tu nebudu zacházen do podrobností, spíš pokusím poskytnout takovou jednotnou odpověď na jednu z těch nejdůležitějších otázek, které tu vyvstaly. Užití medikovaných krmiv a užití antimikrobik v případě hromadného chovu. Ve skutečnosti si myslíme, že tedy z, té, z těch zkušeností z posledních let vzešlo, že medikovaná krmiva jsou nejlepším prostředkem, jak se vyhnout tomu, co někteří kolegové zde zmínili, tedy to zneužívání, eh, zneužívání užití antibiotik, jak tu zaznělo. Takový je problém to, ten průmyslový chov samozřejmě vede k určitým etickým otázkám, to samozřejmě, pak jsou tu určité ekonomické aspekty, které je třeba brát v potaz, když hovoříme o průmyslovém chovu. A je to málo, takové málo oceňované slovo nebo oceňovaný výraz, ale v podstatě je to takový kompromis. Někteří tu již hovořili o nákladech na produkci, protože i o tom tu v podstatě hovoříme. Takže ten blahobyt zvířat a pak především je i naše, tedy lidské zdraví. To si všichni velice dobře uvědomujeme. A prostředky, které máme k dispozici, tedy jak se vyhnout kontaminaci a přenosu stran. To je něco, co je nevyhnutelné, v podstatě k tomu dochází u všech druhů produkce, ať tedy máme na mysli ta antimikrobika či podobně. A nyní opatření pro zajištění kvality kontroly, zapojení těch chovatelů. Myslíme si, že středobodem toho našeho nařízení je osoba veterináře, který má příslušné technické schopnosti, který má tedy kompetence. To říkám pro ty země, kde veterinář není příliš uznáván, ale kompetence veterináře musí být zajištěny, tedy veterinář je ta osoba, která zajistí správné užití uh, Eh, léčiv. My bychom se těch antimikrobiotik neměli bát, měli bychom eh, souhlasit s tím tedy, co je tu obsaženo v tomto návrhu. Středobodem tady pak je řádné užití těch medikovaných krmav. A tak na základě toho, jak to předepíše tedy příslušný veterinář. A pokud tedy to užití bude řádné, tak je úspěch zajištěn. Medikovaná pardon, u těch eh, domácích zvířat použít, užití antibiotik je velice omezené. Tady máme na mysli určité patologie, které si nevyžadují třeba ani použití antibiotik. Takže si nemyslíme, že by se tento druh použití či zneužití nějak navýšil. Děkuji vám. Tímto způsobem jsme uh, ukončili uh, první uh, debatu na toto téma. Budeme se k tomu ještě tedy vracet uh, několikrát. Je to obtížné téma. A ještě paní poslankyně Aguilera to uh, prosím schane. Bueno, muy brevemente, porque... Velice stručně, protože samozřejmě čas pokročil. Hovoříme, abych to tedy vyjasnila, o nezbytnosti medikovaných krmiv pro léčení e, celých stát. A samozřejmě tady máme intenzivní chov a, scho- a spochybníme-li extenzivní chov, což já tady nespochybnuju, až si o tom každý myslí, co chce, ale to je na jinou diskusi. Já bych ráda, abychom dosáhli co možná nejlepší harmonizace, aby bylo eh, lépe zabezpečeno ošetřování zvířat a aby byla lepší záruka jak pro eh, léčení, ošetřování zvířat, tak pro zdraví lidí. A proto se domnívám, že eh, tady by měla být jiná situace než taková, která tu je zde, pardon, kterou máme dnes. Eh, čili doufám, že budeme postupně v naší práci a v naší diskusi vyjasňovat body, které jsou podle mého názoru důležité. další spolupráce. Děkujeme a budeme se těšit na další spolupráci. Končíme projednávání tohoto bodu. Dámy a pánové, hned eh, přejdeme do A, eh, a, k, následní, k následující věci. V červenci roku 2014 komise eh, představila sdělení eh, pod názvem eh, potírání nepoctivých obchodních praktik v potravinářském řetězci. Komise eh, nepředpokládá eh, regulační zákrok na evropské úrovni, to je důležitá eh, informace. Nepředpokládá se tedy regulace v této věci. Zpráva vlastní iniciativy má k tomu být ze strany výboru IMCO, aby tedy reakce parlamentu ke sdělení k této nelegislativní iniciativě. Má to jiný eh, eh, rozměr, když je to zvláštní. Jak jistě víte, naším eh, specialistou v této oblasti je paní poslankyně McGuinness, paní předsedkyně McGuinness. Takže jí hned dáme hlas. Myslím, že v tomto kontextu Vzhledem tomu, že je to legislativní návrh, tak eh, můžeme mít tak trochu jiný přístup. Určitě eh, nám o tom paní poslankyně něco řekne. Ale já eh, schválně zdůrazňuji, že to je nelegislativní téma, takže to má jiný rozměr. Paní poslankyně, paní předsedkyně, máte slovo. A taky vás bohužel musím prosit o stručnost. Děkuji, eh, pane předsedo. Já vím, že času není na zbyt. K té technické otázce ohledně toho, co to je eh, za stanovisko. Máme eh, rozhodnutí a máme přece boj, protože bychom chtěli, aby pravidlo 54 platilo, které nám dává větší pravomoc jako výboru ovlivnit ten závěrečný tu závěrečnou zprávu na plenárním zasedání, a hlavním výborem je INKO. Eh, Staví se k tomu vstřícně, ale chtějí, abychom eh, přijali pravidlo 53+, plus, což znamená, že by bylo pro nás obtížnější předkládat pozměňovací návrhy na plenárním zasedání, protože bychom museli získat 76 podpisů. Takže si můžeme vybrat a je tady taková trochu bitva mezi výbory ohledně toho, co se stane. Také bych navrhla, abychom šli prostě jenom do obyčejného stanoviska výboru a, a potom a bychom se dostali dále od toho, co je teď na stole a postupovali bychom obvyklým způsobem. Ráda si vyslechnu názor pana zpravodaje ohledně toho, jak můžeme silně tlačit na silné stanovisko, to za, za, za silnou pozici jako uh, podle pravidla 54. Obecně my chceme eh, Eh, se silně vyjadřovat k těm nepoctivým eh, obchodním praktikám a jejich dopadu na eh, spotřebitele a malé a střední podniky. To není odraženo v tom stanovisku plenárních zasedání. V roce 2012 už jsme řešili tyhle otázky a v této fázi jsme vyzvali k přijetí celé legislativní úpravy, ale jak vy říkáte, pane předsedo, správně tady nehovoříme dnes o legislativě, ale máme možnost ovlivnit smýšlení. Jak na straně komise, tak na straně celého eh, potravinářského řetězce. Včera eh, jsme před sebou eh, měli první zprávu iniciativy potravinářského zásobování, což je taková dobrovolná iniciativa na zlepšení praktik v tom dodavatelském řetězci. Je to vítaný vývoj Řada zpracovatelů e, to podepsala, malou obchodníků, řada velkých firm, e, některé malé firmy, zemědělci e, se rozhodli do toho se nezapojovat, protože to nevnímají jako dostatečně silné, možná také proto, že je tam nedostatečná důvěra v tom řetězci. Já se k tomu stavím tak, že to um, stanovisko by mělo být krátké um, a v zásadě uh, by mělo říci, že uh, když chceme trvalé udržitelnou výrobu potravin v Evropské unii, musíme zajistit, aby uh, potravinářský řetězec dal výrobcům slušnou um, udržitelnou cenu za jejich výrobky. Je spousta drsných praktik, například BBC Panorama jste to viděli nedávno, ohledně toho, jak obchodníci vydírají dodavatele kvůli eh, penězům eh, prostě eh, ždímají je, chtějí peníze za různé propagace. Ehm, náklady na propagační akce nesou výrobci a nám to působí starosti tady na výboru. Já si kladu otázku, jak to o jak to eh, odrazit eh, v stanovisku, které eh, přežije až na plenárku, abychom zajistili dobrou, dobrý výsledek. Protože i když tady máme hodně sympatí vyjadřovaných, tak lidé často nehlasují po tom, jak říkají. Poslední věc, o které chci hovořit, pane předsedo, je, že tady máme komisaře Hogana, který při svém slyšení šel mnohem dále než jiní komisaři, protože řekl, že tuto otázku chce řešit pokud jde o um, teda tu eh, nespravedlivost, nepoctivost v tom potravinářském řetězci. Takže eh, musíme teď zatlačit na komisaře, aby naplnil eh, svůj své závazky, ale nejdříve se musím vyjádřit ve svém stanovisku k tomuto. Já věřím, že tady bude dobrovolný přístup, který bude vítaný, ale nedosáhne možná nezbytných výsledků dobrovolný přístup začíná teď a teď to nemůžeme vyloženě hodnotit. Komise nemůže hodnotit, jestli to bude efektivní ve střednědobém horizontu. Budeme čekat dva, tři roky a neuděláme nic za tu dobu. A e, závěrem, co dělají členské státy? Všichni dělají e, něco jinak a to není e, velmi dobrý přístup. Já si myslím, že by bylo mnohem lepší se na toto koordinování zaměřit na úrovni Evropské unie. Děkuji. já sami zcela souhlasím, že přístup na úrovni jednotlivých zemích je tady příliš slabý, zejména pokud jde o velké eh, obchodní sítě. Samozřejmě. Tady budeme paní, vás, paní poslankyně, podporovat, aby eh, vaše zprávě vaše stanovisko tady eh, silně zaznělo. A ještě povedeme také eh, debatu s předsedou konference předsedu eh, panem poslancem Buskem. Jako první si vezmou slovo stínový zpravodajové po dvou minutách. Pan poslanec Marhanen, máte slovo. Um, Děkuji, pane předsedo. Já se vrátím k tomu, co řekla kolegyně na závěr, a vy jste se k tomu také vyjádřil, že různě je to v různých zemích. Jednou z těch výhod toho je, že se můžeme poučit od toho, jak to probíhá jinde. Jenom takový příspěvek z té britské perspektivy. Rozsáhlá diskuze o ceně mléka probíhá ve Spojeném království a netýká se to zase tolik toho ukončení mléčných kvot. Včera jsme tu měli zprávu vydanou sněmovnou ohledně eh, právě té záležitosti cen mléka a došli k závěru, že v potravinovém řetězci, co se týče určitého maloobchodního kodexu, kterým se tedy řídí normy u nás, se zdá, že to funguje dobře, takže se zaměřují konkrétně na distributory mezi zpracovateli a maloobchodníků. A tady z toho vypadají úplně ti zemědělci. A jedno z těch zjištění toho výboru včera bylo, tady cituji, vláda je zavázána revidovat uh, celé, celý ten maloobchodní kodex, nicméně doporučujeme naléhavě zvážet, jak tato role, tyto pravomoci může být rozšířena i dodavatele, to znamená zemědělce do toho dodavatelského řetězce. Co je tady zajímavé, a kolegyně to řekla, že v tomto dobrovolné, v této iniciativě dodavatelského řetězce a ta zase zajímavě tam zemědělci jaksi nejsou zařazeni, takže pokud si přejeme mít kvalitní dodavatelský řetězec, ať je to tedy celoevropská iniciativa nebo iniciativa jedné země, tak to musí být kvalitní systém a v tom systému musí být zastoupení zemědělci. A myslím, že ta otázka spravedlnosti se tu zase vrací, prostě zemědělci se musí zapojit do procesu, jinak ten proces bude nerovný. Děkuji jako shadow reporter pan poseł Smith Tež dvě minuty. Pan uh, poslanec Smith, také dvě minuty. Wonderful, thank you, President. Uh, I, I'm... Děkuji, pane předsedo, a jsem ráda, že kolegyně vede tuto zprávu a Doufám, že tady bude řádně zastupovat zájmy našeho výboru. Alespoň za mě bych chtěl říci, že bychom měli ty nekalé praxe eh, odlišit od toho, jak to působí obecně, prostě je to jiný náhled, eh, jak na to nahlíží IMKO, jak na to nahlížíme my. My si myslím, že bychom měli zdůraznit, že ten potravinový řetězce je strukturálně odlišný od obchodních pravidel. Ten potravinový sektor se věnuje produktům, které se mohou i zkazit, pak si tu určité vyjednávání mezi hlavními aktéry, které jsou zapojeni do toho do toho všeho tam to působí odlišně. Máme tu několik příkladů, které můžeme uvést do diskuze. Víme ale, že status quo tady nefunguje. Já nejlépe znám zkušenosti ze Skotska, ze Spojeného království a tam došlo k hrozným případům. Opravdu je to problém a prostě jasné, že status quo tady nefunguje. Eh, jsou tu informace o tom, že se navyšuje insolvence takovýchto podniků v posledních letech. Takže opravdu potravinářský, eh, potravináři mají problémy, jsou znevýhodněni, eh, dochází k určitým útokům na ně, že má potíže existuje rozšíření té platební politiky z 90 dnů na 120, což postihuje celou řadu organizací. A pak a samozřejmě se přikládá těmto malým obchodníkům i celá řada zodpovědností. A pak ještě k té iniciativě dodavatelského řetězce. Ano, to vítáme, ale neexistuje nějaký mechanismus pro anonymní tajné stížnosti a prostě z toho se málo obchodníci nebo zemědělci bojí. Oni mají strach. A tady je ten velký rozdíl mezi potravinářským sektorem a těmi obecnými pravidly. Dvě minuty. Děkuji, pan poslanec Zulu, na dvě minuty. Prezidente, no, já jsem nuovo. Děkuji. Pane předsedo, já jsem novým členem Evropského parlamentu a dostal jsem se do parlamentu s úmyslem pracovat i na velké věci, a sice na společné Evropě jako jedno velkého společenství. A když jsem se zaobíral touto zprávou, Jedná se přece o to, o čem se hovoří ve všech členských státech. Jedná se o vnitřní trh a na vnitřním trhu jednotném by měla existovat stejná pravidla. A v tomto případě ve zprávě se vůbec nepoukazuje na nezbytnost minimální úrovně a hovoří se o dobrovolnosti. No to si tedy musím položit otázku co je tedy se vším tím, na čem tady pracujeme? Bude to mít vůbec nějaký praktický dopad? Ve studii se teď vypočítává jednotlivé údaje um, o nekalých obchodních praktikách, které se hodně rozšiřují, na to se stěžovala celá řada um, aktérů A myslím si, že tedy minimálním požadavkem musí být, aby platila určitá společná základní pravidla v obchodě. A tady, patří, tady nám chybí takový jednotný rozhodný postoj. Když se podíváme na malovýrobce, eh, kteří eh, více sázejí na kvalitu než na kvant, ty to nebudou moci z takovéhoto předpisu vůbec mít nějaké výhody. Naopak, mm, já se domnívám, že tato iniciativa by neměla zůstat na dobrovolné bázi. Děkuji. Obě zaraz povědzo máme volný rynek. Tak eh, liberálové nám hnedko poví, že bychom tam měli do toho zavést eh, volný trh. Tak pan Ropé, teď minutu. Ačiū. Iš tikrųjų, manau, kad šis klausimas ypatingai tom šalims, kur maža kooperacija yra gyvybiškai svarbus. Máme tady eh, otázku eh, mm, zejména a v tom ohledu, že eh, v zemích, kde je rozvinutý trh málo, tak tam máme problém s konkurencí a s nepoctivými obchodními praktikami v tom řetězci v Litvě. Ty procesy víceméně vymačkaly z výrobců už úplně všechno. Teď oni platí už jenom 16 eh, centů za litr mléka. Proto eh, všechny ty řeči o tom, že lidé eh, přestanou ze zemědělství, opustí venkov, to jsou vlastně prázdná slova, když potom vidíte takovouhle situaci. Potřebujeme i jasnou směrnici regulující, která by upravila vztahy mezi uh, výrobcem, zpracovatelem a maloobchodníkem. A tohle je jediný způsob, jak zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. Pan poslanec Bogovič, minutu. Děkuji. Celá ta debata o um, ne, uh, v poctivých obchodních praktikách běží už nějakou dobu a zase jsme se dostali do patu. Já jsem ze Slovenska a u nás čelíme stejné otázce. Zemědělci se neúčastní celé té věci. Stále více dochází ke krizím, podniky eh, nutí výrobce, aby eh, snížili ceny a já věřím, že eh, budeme potřebovat na našem trhu nějaký podnět nebo globálně, abychom mohli zvýšit ceny. Jinak budeme mít mnohem více obtíží do budoucna. Pan poslanec Agnew. Pane předsedo, úplně na začátku této debaty jste docela jasně řekl, že toto nebude uh, žádná, žádný, žádný předpis nakonec. Proč jí se do toho plete komise? Proč je tady zpravodaj? A co se s tím stane? Pokud to nemá být eh, jako žádná regulace, co, proč se to dělá tady? Já bych si spíš typnul, že to nakonec eh, bude eh, nějaká regulace z nějakého důvodu, který asi znáte jenom vy a komise, tak to nikdo nechce připustit. Můžete to prosím vysvětlit? Mm, příslušným eh, výborem je eh, výbor pro vnitřní trh. Náš výbor připravuje akorát stanovisko. Samozřejmě bylo tady sdělení Evropské komise a jak já jsem říkal, nemělo to legislativní povahu. Paní poslankyně Petr, prosím. Děkuji, pane předsedo. Volný trh by neměl znamenat, že každý si bude dělat, co chce, ale k tomu dochází. Některé podniky působící na západní, západní Evropě jsou eh, registrovány a produkují určité výrobky za určité ceny. Nicméně ty stejné výrobky jsou produkovány i na východě pro tedy východní trh a ty Vstupní ceny jsou nižší, výrobky mají nižší kvalitu, nicméně cena konečná je stejná jako na západním trhu. Myslím si, že všichni jsme to zaznamenali. Zdá se mi, že tento výbor by se měl k tomu jasně vyjádřit, k čemu dochází, tedy, že někteří Některé produkty vysoké kvality si můžete koupit i na východní Evropě, ale tam ty které vyprodukované ve východní Evropě si můžete koupit zase na v západní Evropě, pak se to zase vrací na východ a to všechno je nekala praxe. Paní posudila na to prosím. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Možná Abych se připojila k paní McGuinness, musím říci, že s velkou pozorností budu sledovat toto téma. Domnívám se, že je třeba udělat seznam všech dosud používaných praktik zneužívajících v tomto mezi obchodním dodavatelském řetězci. A proti tomu už celá léta boju, zejména u nás ve Francii a nazbírala jsem řadu zkušeností, protože jsem se uh, sama mm, podílela na tom, aby eh, se zlepšila tato situace, protože někteří eh, prostředníci a výrobci se snaží zneužívat eh, svého postavení. A protože se to děje na celém evropském území, třeba, bychom společně popřemýšleli, jak můžeme bojovat proti těmto praktikám a naprosto jim zamezit. Děkuji. Já myslím, že by se na evropské úrovni měla zavést pravidla, která by jasně definovala a vyčíslila tyto negativní praktiky, i která by přinutila, aby členské státy měly kontrolní agentury, jako ta, která je ve Španělsku, která může zavést administrativní sankce. Potravinový řetězce, řetězec u nás ve Španělsku je takovým pionýrem a říkám, krok za krůčkem jsou tu výsledky, které jsou zatím velice diskrétní, ale už je máme a je důležité mít tady tu observatoř cen, která nám může pomoci, ale abychom zejména měli tedy tu schopnost, tu možnost ukládat eh, správní sankce. Myslím si, že Evropská komise a toto její sdělení jež obsoletní a směšné. V tomto já podporuji i kolegyni McGuinness, když vyžaduje podporu pro to, aby této, eh, tento dokument eh, byl něčím více než jenom pouhým stanoviskem, protože opravdu hovoříme o obchodu, ale ne o jakémkoliv obchodu, ale o tom potravinářském obchodu. Eh, Děkuji, pane předsedo. Také já bych chtěl říci, že asi paní McGuinness vysloužila poděkování. Já nevím, jak zapojení těch zemědělců by, byl, by mohlo být součástí řešení. Možná simplisticky bychom si mohli myslet, že jenom když jste zemědělcem, takže vyřešíte ten problém. A ti velci si mohou jednoduše dělat, co si, co si usmyslí. A to, jak je to všechno kontrolováno, oni se zaměřují na zpracovatele, říkají, my tady nechceme mít ztráty a nějakým způsobem pak přinutí v podstatě lidé, aby kupovali více. A řekněme si to upřímně, žádná Evropsk, národní vrada, žádná evropská instituce nebyla připravena, aby se s tímto vypořádala. A pane předseda. Ano, rychle. Já přeji kolegyně McGuinness mnoho úspěchů v této věci a opravdu jsem přesvědčen, že toto je správná cesta. Pan poseł Dante, děkuji bardzo. Merci, monsieur le président. Eh, děkuji vám, pane předsedo. K tomuto tématu komise vždycky se chovala zdrženlivě a to ukázalo, že před několika měsíci to vyústilo v to, že vznikl určitý druh dohody mezi určitými rodinami na evropské úrovni, ale eh, neaplikuje se to ve všech zemích Evropské unie. Já si myslím, že by totiž bylo užitečné mít určitou bilanci tohoto skvělé, k této skvělé dohody, která nám byla předložena jako řešení. Já vím, že Marieta nalezla všechny aspekty odpovědi, jak reagovat na tuto dohodu. Co se týče praktického důvodu, jak eh, odstranit bariéry, které vytvořil legislativ. Ale jestli si myslíte, že je třeba udělat výčet všech eh, eh, nekalých praktik, no tak to bychom to asi nikdy nezvládli, protože jich je mnoho eh, například řetěz francouzský, který dodává velkým supermarketům a dodává i do jiných zemí světa, ale eh, eh, v francouzských pokladnách nemůží dávat zboží do igelitových sáčků, zatímco eh, v jiných zemích to mohou dělat. Tak toto není taky nekalá praktika. Pan posl Flanagan. Zavěrem pan uh, poslanec Flanagin. Děkuji vám. Je dobré, že se pokoušíme s tím něco udělat a jak ostatní poslanci říkali, myslím si, že tady eh, je eh, podstatné eh, ukázat, tady, tady je podstatný a je důležité, abychom obchodovali. Někdo mi říkal, že na svobodných a otevřených trzích oni můžou vyvážet do Itálie, do Francie, ale nemůžou do Británie. A vzhledem k tomu, že jsou oni hnedko vedle nás v Irsku, tak je to tak trochu divné. A doufám, že se dostaneme k tomu, proč se tohleto děje, proč lidi nemůžou nalodit zvířata na lodi, kde údajně nemůže být někdo jiný, když, když je tam živý dobytek. Proč jsou pro testy v Británii, když se pokoušíme tam vyvážet ne, a do Francie ne. Podívejte se, nejsou, tam nejsou žádné protesty a mají tam čtyřikrát více ovcí než v Británii. A zdá se, že ty protesty e, jsou placeny e, těmi, kdo e, nechtějí, abychom vyváděli do Británie. My nemůžeme obchodovat, i když Evropská unie vlastně by měla být o ničem jiném. Jménem komise teď paní poslankyně Rebin, to je paní Maria Rebinter. Máte slovo. Thank you. Uh... Děkuji. Myslím si, že kolegyně tu již vysvětlila uh, to naše sdělení a z toho důvodu to tu nebudu znovu vysvětlovat. My jsme si samozřejmě velice pozorně vyslechli všechny připomínky, které tu zazněly a Jedinou připomínku, kterou bych učinila nyní v téhle věci toho charakteru, toho sdělení, které přijala komise v červenci, je follow-up. To znamená, to sdělení opravdu nenavrhuje nějaké konkrétní opatření, jak si tu představuje ty určité názory, dobrovolnou iniciativu. To je takový kámen, na které může stavět, jak vylepšit ty praktiky. My se pokusíme něco takového implementovat, ale zároveň tedy komise poukazuje na ty uh, na ta slabá místa, které vidíme v tom dobrovolném přístupu, který se a týká se tohoto eh, mechanismu na prosazení. Ta stávající situace je taková, že v mnoha členských státech existují ty legislativní regulační iniciativy, které mají tento dodaný mechanismus na prosazení Nyní je třeba toto vše zhodnotit, veškerý ten vývoj, takže nyní v podstatě jsme v takové fázi, kdy to vysvětlujeme, diskutujeme, jednáme s členskými státy, organizujeme workshopy. V tom sdělení jsme slibili, že za rok se k tomu vrátíme. To znamená, i to sdělení je takovým eh, krokem v mezidobí a po uplynutí jednoho roku se k tomu vrátíme. Paní poslema Dines. Um, Paní McGuinness, já bych ještě na závěr chtěla požádat komisi, aby nám osvětlila, protože já to tak vnímám tak, že to bude zpráva ze strany komise do konce tohoto roku. Počítá s tím stále ještě komise? Ano, to, to je cíl tedy pro tu zprávu připravujeme studii o tom, jak ta iniciativa dodavatelského řetězce funguje a tedy paralelně tedy provádíme dvě věci. Zaměřujeme se na to, jak ten dodavatelský řetězec, ale i ta, ty do, dobrovolné iniciativy v členských státech fungují a pak provádíme tedy i tu práci za spolupráci s členskými státy a cílem je to dokončit do konce roku ať tam tedy bude na konci roku ta zpráva. Já doufám tedy, že ta práce by měla být dokončena do konce roku. Takže děkuji za toto objasnění. Já si myslím, že eh, ta, to naše stanovisko bude přínosné pro vaši práci. Myslím si, že kolega Nicholson v tomto byl nejvíce koherentní když se takto vyjádřil. Já s ním souhlasím. Producenti a zemědělci nejsou zapojeni do té dobrovolné iniciativy. Oni nevěří těm biznismenům, oni se bojí stěžovat a to je jedno z těch velkých témat, které jsme ještě nevyřešili. Panu Agniovi bych chtěla říct k té obavě, jestli to bude nějaká regulace. Případ Spojeného království je případem, proč eh, nejít touto cestou. Tam jsou hrozné praxe, kterým čelí eh, naši zemědělci. A máme tu velice schopnou ženu Kristin Eglen, která ale nemá ty nezbytné zbraně nebo nástroje, aby bojovala u nás proti těm nekalým obchodním praktikám. Takže kolegové, pokud budete souhlasit, takže dejme, vypracujme seznam toho, k čemu dochází a pak bychom měli mít velice jasný, rázný postoj tady ve výboru, protože všichni, když říkají, ať je to dobrovolné, mějme takový měkký přístup, tak prostě nebudeme vynakládat nátlak na ten dodavatelský řetězec, na ty, kteří by měli pochopit, že tohle bereme velice vážně. A pane předsedo, ten důvod, proč je to dobrovolná iniciativa, a já to ostatně vítám, je proto, že mnozí aktéři v tom dodavatelském řetězci se musí začít bát toho, že to existují pravidla. Myslím, že varto potvrdit. Myslím, eh, že by eh, stálo za to eh, potvrdit to, co říkala paní poslankyně McGuinness. Ta zpráva, kterou Evropská komise připravuje, by měla být ovlivněna tím, co se tady děje, eh, vaše stanovisko zpráva iniciativy, tak aby to, co ehm, my eh, tady, tady eh, k čemu docházíme, aby se vlastně odrazilo i ve vašich návrzích. To by bylo asi tak trochu. A myslím si, že stanovisko, stanovisko tady paní McGinnis vlastně věští dobrou budoucnost mm, výjimečně eh, těžké eh, záležitosti. Každopádně eh, popřejeme úspěch všem při tomto mimořádně obtížném problému. Děkujeme také zástupcům komise. dostáváme eh, z toho optimistickou náladu a naplňuje nás to chutí eh, pracovat nad tímto tématem. A teď tady máme jedenácté téma dnešní a sice eh, výměna názoru k zprávě vlastní iniciativy výboru INTA. Souvisí, souvisí to s vyjednáváními ohledně té typu. máme zde eh, vlastně eh, hodnotit výsledky eh, hlavní zatím dosavadních vyjednávání, která začala od tedy v 2013 v červenci a vyjádřit názory Evropského parlamentu k těm hlavním otázkám. A důležité je, aby ty zemědělské záležitosti byly tam náležitě No, zohledněny. Naším zpravodajem je pan poslanec De Castro a Nicholson. Za INTA je to předseda, pan Lange. A teď bych dal hlas našim zpravodajům. Pane poslanče Castro, máte slovo a potom pan poslanec Nicholson. Děkuji, pane předsedo, jen velice stručně. Vážení kolegové, a my jsme připravili stanovisko, které tedy hodláme představit 24. února. Nyní máme příležitost si poprvé téma zvážit a chtěli bychom tu půlhodinku využít, abychom si vyslechli, co si o tom stanovisku, které zpracujeme, myslí kolegové. A zaměřit se také na to, jaké tu zazní obavy, připomínky, ohledně toho tak důležitého vyjednávání. V tomto, řekněme, úvodním momentu bychom chtěli připomenout, že tu hovoříme mezi velice významnou výměnou a to jak pro zemědělců, zemědělství, agroalimentárním um, odvětvím jak Evropy, tak Spojených států. Je to nějakých 6 miliard eur, to znamená vývoz Evropy Evropské unie, který povede k tedy aktivnímu saldu, to bude nějakých 36, 36% navýšení a povede k to k těm 6, ve srovnání s těmi 6 miliardami. A měli bychom tedy obhajovat naše zájmy v tomto tak důležitém trhu, jako jsou Spojené státy. My víme, že existují celní bariéry, ale nejen to, co by tedy chtěli vytvořit Spojené státy našemu zemědělskému vývozu. My jsme, naši, nebo naše tematické oddělení zanalizovalo možnosti a příležitosti, které by měly vyplynout z tohoto jednání a ty vykazují, že tedy to jsou určité zájmy, které má Evropa, ale má to také rozsáhlé obavy v celé řadě odvětví. Já v tuto chvíli nechci vás okrádat o čas, opravdu mě zajímá to, co si k tomu přeji říci ostatní kolegové. Bardzo děkuji. Já mnohokrát děkuji a poprosím eh, pana poslance Nikosna, aby si k tomuto vzal slovo. Děkuji, pane předsedo. Já to eh, řeknu velice stručně. Jak Paolo říkal, je velice důležité, abychom eh, poslouchali názory dalších eh, kolegů eh, tady na výboru. Jedna věc, která je docela zřejmá, je, že nás čeká velice zajímavá doba během probíhajícího dialogu o TTIPu. Já myslím, že to velice zrychlí v nadcházejících měsících, pokud to vůbec má uspět. Jde o to, že když hovoříte s různými lidmi, eh, o zástupci různých komodit, tak jsou tady obrovské možnosti eh, pro eh, mm, dovoz, ale také pro nárůst i pro pokles. Pardon. Takže jeden může vydělat, muzí, eh, druhý může prodělat. Nakonec budou vítězi a poražení, ale vůbec neznamená, eh, není jisté, že u, že u spějeme Evropa má určitě standardy. A o těch vyjednáváme docela jasně, jsme dali najevo, že eh, nekapitulujeme z těch evropských standardů. Tam, kde máme vyšší standardy, takže to bude pokračovat. A já a na ta vyjednávání chodím s určitou důvěrou a jistotou, než uh, nedůvěrou, protože si myslím, že v Evropě se nemáme čeho bát, pokud je o Spojené státy, tak bychom to měli vnímat z hlediska uh, síly. Budeme mít samozřejmě určité obtíže, ale uh, určitě uh, za tu krátkou dobu, kterou máme k dispozici, se budu těšit. Pane předsedo, tohle bude jedna z nejpodstatnějších debat tady v parlamentu my tady v parlamentu eh, tohle budeme muset eh, řešit daleko sáhle. A myslím, že eh, ta rychlost má být spíš ve prospěch USA. My se musíme snažit řešit ten moloch, když se na nás vrhne, ale Eh, musíme se snažit eh, hájit zájmy evropského průmyslu a kvůli nějakým extra automobilům, které prodáváme v Spojených státech, se prostě nenecháme hodit přes palubu. Děkuji. Teď výměna názorů. Eh, jako první bude pan poslanec Dorfman. One minute. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem stínovým zpravodajem pro stanovisko ve výboru Envy k tomuto tématu a i tam jsme dnes dopoledne k tomu vedli diskusy. Domnívám se, že eh, tak, jak jsme to zatím zachytili v diskusích, má TTIP jistě celou řadu i problematických bodů, zejména v oblasti potravin ale v tom zásadním přístupu bychom měli přestat s tím natrvalo jenom říkat, co nechceme dělat. Já mám totiž dojem, že v celé řadě politických stanovisích v Evropě se pořád jenom tvrdí, co nechceme, ale měli bychom začít zvažovat, co chceme. A tady dáme, dávám našemu zpravodajovi za pravdu. Musíme formulovat, co chceme, co očekáváme od Američanů a zejména v oblasti potravin toho může být dost Eh, zlepšený například vztah týkající se označování původu, kde některé zemi mají špatnou pozici. Máme celou řva, řadu určitých omezení obchodu, eh, které mají různé důvody, například zákon zákaz dovozu hovězího, nulová tolerance, eh, nepředstavitelné předpisy v oblasti vína, které vedou k obchodním omezením. Měli bychom tedy skutečně zvažovat, co chceme zejména v agrární oblasti, abychom pokročili ku předu. Děkuji, eh, pane předsedo, a navrhu, navážu na to, co říkal kolega eh, Dorfman. Musíme eh, se zaměřovat tady na eh, pozitivní aspekty té typu, eh, podívejte se na mléčný sektor, ten by dostal šance z nějaké ofenzívy a potom jsou tady další eh, eh, zájmy, například eh, klecové chovy. Ty jsou od roku 2012 zakázány v Evropě a přesto se různými cíly, různými cestami dostávají sem vejce produkované v klecových chovech. Eh, takže eh, musíme se postarat o to, aby v rámci T-typu eh, se něco takového nedělo. Potom chlorem omývaná kuřata nebo hormonální hormony mm, v mase. Takže já si myslím, že starat se jenom o drůbež obecně nebo v, v, talata to prostě nestačí. Děkuji, pan poslanec Tarabela. Sonante la mienne, monsieur le président, mais en une minute on on ne sait pas dire grand chose. My... No, nevím, co bychom k tomu měli říct. Eh, k typu. Evropa není pragmatická tváří v tvář k USA, kteří jsou velice pragmatičtí. Oni chrání své výrobce, eh, berou si všechno možnou pomoc a podporu a my jsme prostě naivní a to je třeba říci zcela jasně. Co se týče přístupu Američanů k celé řadě sektorů, tady naprosto zjevné, co chtějí, co je třeba dát na stolu. Nebudeme tady hovořit. et de protection la santé eh, o ochraně eh, zdraví veřejnosti. Já o tom nebudu mluvit, protože mám jenom dvě vteřiny, ale Eh, občan, eh, evropští občané říkají, že nechtějí DSDS eh, a to je právě ta možnost vedení soudních sporů ze strany soukromých podniků. Vezměte si třeba cukr. 80% výroby cukru z USA je, produkta, je prodáváno. Jaké máme jiné dohody? Vždycky to závisí na této podmínce, která je ochranou vnitřního trhu. My si myslíme, že je to protekcionismus, ale oni říkají, že to není protekcionismus, ale ochrana. Zatímco my, než, my říkáme, nechceme protekcionismus a otevřeme vrata. Kanada a Američani chtějí vyvážet do Nového Zélandu a mléko bude cirkulov obíhat po celé planetě. A Čili já tedy nejsem protekcionista. Eh, komise ale vůbec nezvážila to, co dělají všichni velcí globální agrární aktéři. Mohl bych také havařit, hovořit o veřejných zakázkách, ale to nemůžu, protože teď musím odejít, že mám schůzku mimo parlament a děkuji vám za to, že jste si mě vyslechli. Paní posel Neuchel. Teď paní poslankyně Neuiger. Děkuji vám, děkuji také Markovi za jeho impulzivní slova a za jeho dobré stanovisko. Já jsem velice nedůvěřivá a rozhodně nebudu hlasovat pro TTIP. Přitom se mi vůbec nejedná jenom výlučně o věci, pro které příslušíme my jako zemědělský výbor mm, toto téma není. Například téma jsou, řešení sporu ještě není vyjadřeno. Eh, arbitrážní místa podle mého názoru ohrožují demokracii, snižování standardů, to rozhodně nebudu já podporovat. Já jsem si přečetla interní dokument z německého spolkového sněmu, je to vědecká služba německého spolkového sněmu, kde se jednoznačně uvádí, že kdyby vstoupil TTIP v platnost, dostaneme ke, kozili, ke kolizi s tím, eh, že budeme mít geneticky krmená zvířata, čili vidíte, že tady už je snaha o snižování standardů. Já jsem, předtím se mi někdo ptal, ten pán z EPP řekl, že to může být také pozitivní. To první, co můžu pozitivně říct, je, že pak, když by vůbec mělo dojít k takové dohodě, tak to první veliké znamení, první veliký krok by byl udělat veliko, veliký výčet pozitivních věcí. Ale tady o té typu se pořád mluví jenom o negativním seznamu. To znamená, že určité věci vymezujeme a přitom všechno ostatní našeho života je v té typu obsaženo. Tedy já se za to rozhodně nemohu postavit a nesměli bychom vůbec vlastně pro to hlasovat všichni. Já vás eh, všechny eh, žádám, abyste eh, nemluvili tak rychle kvůli tlumočníkům. Ano, mnohé řekl pan Tarabola, s že já naprosto souhlasím, ale k tomu, vzhledem k tomu, že mám málo času, chci říci, že jsem proto, aby se zastavilo jednání, protože nesouhlasím s tím, aby se svrchovanost národu předala nad národním společnosti, nesouhlasím s dopadem na zemědělskou venkovskou oblast, jakou to bude mít, už jsme o tom hovořili, bude to negativní dopad. Uh, také souhlasím s tím environmentálním dopadem a s problematikou, kterou to způsobí na klima, tím, že se to budou přepravovat potraviny, které můžeme vyprodukovat my na místní úrovni. Proto říkám, zastavme to jednání TTIP. Bardzo dziękuję. 15 sekund pan pani dała. Děkuji. Teď jsme dostali o 15 vteřin navíc od paní poslankyně, pan poslanec Hausling. Milé kolegyně, milí kolegové, domnívám se, že postoj konzervativců a liberálů znamená, že na závěr by měly být jenom vítězové z takové dohody v Evropě, ale to je skutečně velice naivní máme zisk v obchodě a nebudeme se vzdávat standardů. To jsou záležitosti, my když hovoříte s americkou vládou, tak to není pravda. Americká ekonomika bude, nuti, bude nás nutit ke snižování norem a a nedovedu si představit, že Evropská komise zůstane tvrdá a řekne, kvůli zemědělství zůstaneme tvrdí a přitom budeme dodávat více průmyslových výrobků. My jsme tady přece ve studii viděli, že ekonomika podle našeho vlastního šetření vůbec nevzejde jako vítěz této smlouvy Možná, že je pár velkých biznismenů, ale rozhodně ne malí evropští zemědělci. Přece není pravda, že budeme konkurenceschopní například eh, v hovězí mase nebo v mléku, že jsme byli konkurenceschopní, protože jsme ještě podporovali naše mlékárenské podniky. Měli bychom tedy být realisté ale, a neměli bychom tady svět malovat na růžovo. So das. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych rád vyzdvihl to, co právě řekl pan Dorfman a rád bych tomu ještě připojil, že samozřejmě musíme vyžadovat naše standardy. Já už jsem o, velice často na to poukazoval v říjnu 2010. Eh, jsme mm, eh, dospěli k rozhodnutí a vyzvali jsme komisi, že u takových smluv naše standardy pro ochranu zvířat, ochrany životního prostředí, ochrany veřejného zdraví musí být zakovávány E, a s tím souhlasilo 535 kolegů a přesně toto rozhodnutí se musí stát základem pro vyjednání s Američany, ale zase nejsem takový pesimista. Hm, e, když se nám to nebo daří s Američany, tak s kým? Snad myslíte s Číňany, nebo s Kubánci, nebo s Latinskou Amerikou? když toto nedokončíme, tak prostě budou jední dávat podmínky. Až bude Američana oby obchodovat s Čínou, tak my budu, zůstaneme venku před dveřmi. Musíme to vyjednávat, ale s tím, že budeme trvat na dodržování našich norem. Tak eh, v obchodu se prostě nevěří nikomu, pan poslanec Rupé. Ačiū pirmininke. E, manau, kad iš tikrųjų. Děkuji, pane předsedo. Já myslím si, těm poznámkám, které tu zazněly, že není jasné, zda ta dohoda bude přínosná. Někteří z nás na tom vydělají, někdo ztratí. Je důležité objasnit, kdo vyhraje a kdo na tom ztratí a jaké ty ztráty budou a nejenom se unáhlovat k nějakým závěrům. Pan komisař na slyšení řekl, že nebude eh, tu dávat na úkor naše evropské výdobytky. Pak je tu otázka GMO. My jsme otevřeli náš trh pro GMO v evropských zemích a myslím si, že tato dohoda nás ohrožuje v první řadě těmito geneticky modifikovanými organismy. Pri, pri tém trgovinském sporazumu je prvo, které je dobré, to, je. Děkuji. První věc k této dohodě je, že již mírně transparentnější, než jak tomu bylo na úvodu. Zřejmě určitá odvětví na ní vydělají, možná i některá pododvětví v zemědělství také, ale myslím si, že mnozí z nás se spíše obáváme z toho, jaký to bude mít dopad na zemědělství. A když jsme před chvíli hovořili o těch nekalých obchodních praktikách, tak si myslím, že tady se pak setkáme s něčím hodně podobným, takže musíme být opatrní. abychom pak vlastně nešli úplně zpátky oproti tomu, na čem jsme tady v Evropě pracovali nějakých 30 let. V Evropě si přejeme mít vysoce kvalitní potraviny a zdravé životní prostředí. To jsou tedy principy, na kterých jsme desítky let pracovali, daňoví poplatníci to a desítky let platili, takže to nemůžeme úplně zničit tady tímto jednáním. Foarte mult. Eu cred că trebuie să vedem acest tratat uh, cu Statele Unite ca fiind o reală oportunitate. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že na tuto smlouvu bychom mohli hledět jako na výzvu. Noi ne uităm mereu la ceea ce ne desparte de America. Eu cred că... Máme tady problém s mlékárenským sektorem a jmenují se jiné problémy, ale třeba soustředit se na to, které body máme společné, aby se dosáhlo rovnováhy pro ochranu zemědělců na obou stranách Atlantiku. Já vím, že tady jsou rizika a snahy pokusili, třeba bychom hájili náš názor. Musíme chránit naše normy, standardy, ale je třeba pokročit ku předu. Eh, Děkuji vám, pane předsedo. Já mám veliké pochyby ohledně této smlouvy. Už jsem to řekla, když tady jsme se sešli s lotyšským předsednictvím. Já si myslím, že to není vůbec transparentní. Tak jak to bývá, ale dokonce ještě víc netransparentní než jindy. A toto vždycky vyvolává obavy. A kromě toho, proto protože eh, v našem výboru musíme být velice bdělí vůči jakékoliv dohodě, smlouvy, protože my chceme, mít produkty, které se vyrábějí v Evropě, eh, vykazovali odpovídající kvalitu a zároveň odpovídali eh, dobré a zdravé výživě. Ale přece to nebudeme dělat pro Spojené státy. Eh, které musíme, eh, musíme ale toto vyžadovat právě i od nich, což se zatím neděje. Také se domnívám, že musíme sledovat vystopovatelnost. Já mám tady veliké pochyby. A potom si myslím, že snaha E, naše o obhajování, označování původu, to je něco, co bychom měli zachovat. A proto já říkám, vel, mám veliké, veliké pochybnosti. Pane předsedo, také chci si k tomu vyjádřit Myslím si, že oba zpravodaj nejsou naivní, jsou velice zkušení a můžeme jim důvěřovat, že budou ochraňovat zájmy evropských zemědělců v té jejich práci. Ta dohoda ještě není dokončena, takže nečiňme nějaké rozhodnutí. V tom jednání ano, jsou určité hrozby a jsou tam i příležitosti, takže my se musíme snažit o rovnováhu. Já se někdy znepokojí z toho, že lidé nejednají a já pocházím z národa obchodníků, to je důležité pro růst, pro obchod, takže e, uvědomujme si tedy, jaké jsou tam hrozby i třeba pro e, naše chovatele, ale opravdu věřme našim dvěma zpravodajům, oni jsou zkušení, oni budou ochraňovat tato citlivá témata, takže jim přeji dobrou práci. Andrew. Oui, merci, monsieur le président. Écoutez, moi, je, Děkuji moc krát, pane předsedo. Já se řadím k těm, kteří nejsou nějak negativně naladěni vůči této smlouvě, ale přece jenom si kladu otázky jako celá řada našich kolegů. Hmm, abychom tady měli win-win situaci, eh, musíme pokračovat v diskusi Eh, také nemůžeme být naivní, jak tady zaznělo. A když by nějaký sektor měl být zrovna vítěz, nejsem si jistý, že bychom mohli uchovat náš zemědělský model. Eh, zatím tedy Nemám pocit, že situace nastala, kde by tato eh, smlouva měla být uzavřena, ale můžeme vyjednávat. Vždyť se nacházíme uprostřed procesu, ale je třeba dodržovat zemědělské standardy. A jestliže někdo řekl, že se nic nepohne e, v souvislosti s možností řešení sporu, neměli bychom se hnout ani opít co do našich zemědělských standardů. Děkuji. Já si myslím, že tady tím kouzelným slovem je vzájemnost. V odvětvích, jako je e, mléko, tak eh, tady si myslím, že opravdu naši zpravodajové budou obhajovat naše chovatele, budou brát všechny ty problémy v potaz. A co se týče ovoce a zeleniny, tady je důležité odstranění fitosanitárních bariér a pravidel a bariéram, které musí splnit a musí se jim podrobit naše produkce. Prostě Spojené státy jsou striktní, co se týče eh, kontrol, které my ještě neuplatňujeme. Takže já bych opravdu eh, chtěla naléhat na kolegy, aby si uvědomili, že toto jsou ty nejdůležitější záležitosti a pak jsou tu ještě ta označení původu. Pokud se nám podaří dosáhnout tady tohoto, tak budeme mít dobrou dohodu pro, dohodu pro Evropskou unii. Děkuji. Děkuji, tlumáče dali nám 10. Děkuji. Tlumočníci nám dali 10 minut k dobru. Tak ještě pan poslanec Jár. Minutu, prosím. Máte minutu. Já, also ich würde mal sagen... Já. No, já bych si přál aspoň trošku optimismu. Kdyby naši předchůdci bývali hovořili takhle, tak bychom ještě dneska seděli u táboráku, protože všichni by měli starách nastoupit do železničního vozu. Eh, musíme mít eh, jasnou vyjednávací pozici a dneska přece nehlasujeme, komu se to nehodí, když smlouva bude nejdřív předložena a každý si ji musí nejdřív přečíst. Přečíst, ano, a pak o tom můžeme hlasovat. Já se divím, že už někteří dnes prohlašují, jak budou hlasovat, to se tady divím. Eh, já si počkám na to, jaký výsledek přinese nás pravodaj a pak se rozhodnu. A za třetí, neměli bychom zapomínat na to, že jsme obchodním národem, obchod je vždycky lepší než vedení válek. Obchod pomáhá k vytváření důvěry a jistě by se vyplatilo popřemýšlet o tom, že bychom mohli mít z USA obchodní dohodu. Přemýšlení se vždycky vyplatí. those. Děkuji, pane předsedo. Všech, všechny výbory se budou určitě vyjadřovat ale náš výbor bude určitě s velkou silou obhajovat toto tak důležité odvětví, jako je zemědělství. Problémy tedy, které ta závěrečná zpráva může mít, ty známe, ale víme, že máme silné zpravodaje a že možnosti tu jsou buď přijmout toho dohodu nebo ne, takovým potížím budou tedy čelit. Mandát, který má komise, je totiž tak rozsáhlý a jsem si jistý, že budou obhajovat tedy Tedy nevím, jaké jsou jejich možnosti, jak obhajovat řádně zájmy evropských občanů. Je důležité, ale aby to byl, byla živoucí dohoda, existuje i určitý mechanismus, ale nemůžeme ochraňovat zemědělce v rámci mandátu komise. My opravdu musíme být věrní té komunitě, kterou tu zastupujeme. Um, It would be great if we lived in a world where... Bylo by skvělé, kdybychom uh, žili ve světě, kde uh, by vzájemná výhodnost byla realita, ale na každého vítěze je vždycky jeden poražený. Tak to je, zejména v dnešním světě. Zejména uh, pokud jde o naše uh, uh, otázky, tak uh, tohle je jedna z věcí, uh, na kterou se mě lidé ptají. A spousta lidí se obává toho, že vlastně nevíme, co se děje. Svým způsobem se nás, eh, nás žádají, abychom eh, eh, hodnotili zajíce v pytli. Nevíme, jestli, co to je vlastně za, zvířat, za zvíře a přesto si máme utvořit stanovisko. Ale podívejte se, jak to, jaký to má mít dopad na uh, Eh, krávy bez tržní produkce mléka eh, v Irsku. Já vůbec nevím, jak si to mám eh, jako vyjasnit, protože když o tom mm, nic nevím, tak jak se k tomu mám vyjadřovat? Děkuji. Dámy a pánové, to jsou řečníci ze sálu. Prosím, se stejně Eh, stejně tak eh, se zasazujte o eh, zemědělské věci k tý typu v jiných, na, na, na jiných politických fórech, ve skupinách politických. Také ty dokumenty jsou odtajněné, takže máte je k dispozici. A teď prosím představitele komise, pana Johna Clarka. Nemáte víc než 8 minut. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu mnohem rychleji, než aby mi to trvalo 8 minut. Předseda komise Juncker řekl, že TTIP by měl být eh, vyvážený a, a rozumný. Vyvážená a rozumná dohoda. Vyvážená v tom smyslu, že jsou tady eh, příležitosti, ale jsou tady rizika také. Musí to být nějak vyvážené a rozumné. By to mělo být, protože v zemědělském sektoru jsou tady některé citlivé věci dnes odpoledne jsme eh, to tady zaslechli, například výroba hovězího dobytka, to je eh, zranitelný sektor a nejenom to. Eh, bylo by těžké představit si liberalizaci těch nejcitlivějších sektorů prostřednictvím typu, takže budeme muset nalézt vyvážený a rozumný výsledek. Děkuji poslanců poukázal na mm, ty citlivé záležitosti a Evropská komise Eh, si jich je velice dobře vědoma a my budeme tvrdě pracovat na tom, aby ty určité uh, ohledy byly uh, zohledněny v um, vyjednáváních v budoucnu. Několik z vás správně poukázalo na to, že jsou určité základní normy, uh, hodnoty, regulační normy, které, o kterých prostě nesmíme vyjednávat. A, a komisař Hogan eh, řekl, že neobětujeme evropské eh, standardy na oltář této eh, nebo jiných obchodních dohod. Ano, a Spojené státy sami, pan Froman, americký zástupce, řekl, že každá strana tohoto vyjednávání musí respektovat právo druhé strany stanovit vysoké vyjednávací požadavky a standardy, eh, které si zvolí. Takže nebude tady eh, žádný takový eh, závod směrem dolů, pokud jde o velice základní normy zemědělství. To dává i obchodně velmi dobrý, velmi dobrý smysl, protože pokud spotřebitelé po celém světě budou považovat evropské, eh, nebo si představí evropské potraviny, tak si je spojí s potravinami, které jsou hygienické, bezpečné a vyrábějí se na vysoké kvalitativní úrovni. A to v souladu s eh, těmi nejvyššími eh, standardy ekologickými hmm a blahobytu zvířat, naše potraviny nám celý svět závidí a to nenecháme ohrozit e, prostřednictvím TTIPu nebo jakékoliv jiné dohody. Takže já bych závěrem řekl, že e, naším cílem bude vyjednat e, vyvážený a rozumný výsledek na TTIPu všude plošně ale zejména v zemědělství, kde můžeme získat například eh, v, eh, mléčním, eh, v mléčném sektoru netarifních bariérách. A jsou tady citlivé sektory, kde, které budeme muset vhodně chránit do budoucna samozřejmě. Děkuji, pane předsedo. Hmm, tak nevyužil jste všechnu svoji dobu a to je dobře. Dámy a pánové, konkrétní věci se nezveřejňují při vyjednávání ale ty, eh, ta, ta konkréta nám tak trochu, eh, my, my je očekáváme. A, a naši poslanci a, eh, se na to vyloženě těší, takže já poprosím a, a zpravodaje teď pana De Castra a potom pana Nikosna. Děkuji, jen velice stručně. Chci poděkovat všem kolegům za jejich příspěvky, za připomínky. Chci poděkovat panu řediteli Clarkovi Některé věci by ale měly být objasnění, abychom uklidnili tu diskuzi, aby v našem výboru proběhla opravdu konstruktivní diskuze. Obchodní dohody nemění legislativu. Vše, co je stanoveno v naší legislativě, to není spochybněno obchodní dohodou. Neměli bychom se znepokojovat. Ta obchodní dohoda rozhodně nespochybní naše pravidla. To řekl velice dobře pan ředitel Clark. Evropský parlament má právo veta. My můžeme na konci, ne na začátku, na konci práce a jak si předejmout, jaký bude výsledek té práce. Ale proto si to musíme pořádně zanalizovat, abychom věděli, zda jsme pro nebo proti ale nevím, proč jsou tu kolegové, kteří v podstatě ani nechtějí začít vyjednávat. To je určitý postoj, kterému já nerozumím. Když jsme jednali s Kanadou, to bylo sedm let dlouhé práce. A poté jsme se soustředili na výsledek. Řekli jsme, výsledek je pozitivní, byli jsme proti, ale nezačali jsme tady tím, že bychom vlastně neměli vůbec žádnou představu, ať pozitivní nebo negativní, o tom, jaké to bude pro zemědělce. My rozhodně bereme v potaz tuto debatu, pokusíme se vytvořit takové stanovisko, které dá dohromady takový majoritní náhled členů tohoto výboru. Uh, Děkuji, pane předsedo, já už to tady nebudu dlouho protahovat, pouze chci říci, že Vítám ty připomínky, které tady zazněly a myslím si, že bych se si mýlil, že všechny ty obavy, které tady zazněly, jsou již vyřešeny, ale do určité míry jsem i rád, že tu vyjadřujete důvěru v nás jako zpravodaj. Určitě tu máme ještě dlouhou cestu před námi a jsme teprve na začátku. A i když jsme tedy na začátku, tak bychom měli mít důvěru v tento parlament, v tento výbor a v celou Evropu že tedy pokud jsme se rozhodli touto cestou, tak eh, tedy pojďme a Nezapomeňme tedy na to, že Evropský parlament bude mít to závěrečné slovo, proběhne hlasování na úrovni celého parlamentu, takže proto to tam bude prověřeno a všichni tedy budou muset v tu příslušnou dobu učinit své rozhodnutí, ale k tomu ještě dlouhá cesta, nyní jsme na začátku a já se tedy těším, až vám budeme moci předložit tu zprávu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane tak, duži Děkuji vám. Takže uh, e, velký trh, velké šance, ale také uh, e, velké ohrožení. Já každopádně mnohokrát děkuji tlumočníkům eh, za dodatečný čas. A Ještě jednou, dámy a pánové, eh, vám eh, všem děkuji za spolupráci. Máme svou sebou velký kus práce a zítra se uvidíme v 9 hodin. Přeji vám hezký večer.